morning, colleagues. I, I assume we have sufficient amount of members here present, so I want to start the meeting. Very good morning. Um, Dobré ráno přeji, dámy a pánové. První bod našeho programu je přijetí pořadu jednání. Pořad jednání vám byl rozdán. Je tam drobná úprava a pokud eh, nemáte žádné námitky, tak může být tento pořad jednání takto v upravené podobě schválen. Druhý bod schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 1. a 2. září. Schváleno. A dále pak ještě jedno oznámení či sdělení předsedkyně. Jedná se o úpravu o blokových výjimkách pro motorová vozidla. 22. září koordinátoři rozhodli o společném setkání s, Ekonu, s Ekonem, tak abychom eh, společně eh, pořádali slyšení o těchto výjimkách Toto slyšení proběhne 19. října o těchto blokových výjimkách motorových vozidel. Je to poměrně pozdě v 9.30 od večer ve Strasburku. takže 21.30 bude to ještě potvrzeno a tlumočení bude k dispozici. Pokud jde o naší poslední debatu, boj proti spožděným eh, platbám v rámci obchodních transakcí, je nyní na čase dát slovo zpravodajce paní Barbaře Weilerové, která nám předloží časový harmonogram. Dobré ráno a děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem patrně jakýmsi překlenutím do dalšího bodu, nemám totiž, co bych řekla. Pouze bych chtěla oznámit časový harmonogram Um, toho, jak budeme pracovat s tímto materiálem. Dalším uh, krokem po první a druhé rozpravě ve výboru bude už zítra, kde se Eh, setkají stínoví zpravodajové, které jsem pozvala, aby se účastnili první interní diskuse s komisí. Eh, prosím, abyste pamatovali, že se sejdeme poněkud dříve, abychom se na to připravili. Především také budeme připravovat slyšení na 4. listopadu a chtěla bych pozvat všechny, i ty, kteří nejsou stínovými zpravodaji, kteří se ale zajímají o eh, tento materiál aby v rámci svých možností přispěli do diskuse, předkládali návrhy toho, co by chtěli eh, mít ošetřeno. Ten, to slyšení bude příští týden oznámeno všem členům a pokud teda by někdo z vás měl ještě návrhy, by bylo, tak by bylo dobře, aby se do konce tohoto týdne ehm, na mě obrátili písemně. Ty dva odpůrci v rámci tohoto eh, materiálu budou pozváni na pódium. Bude, budou to zástupci ehm, malých a středně velkých podniků, možná i ehm, svazy řemesl. A na straně druhé eh, to bude veřejná zpráva, zástupci veřejné zprávy Eh, již bude vlastně eh, touto úpravou uložena nová další povinnost. To jsou vlastně ti hlavní ehm, protivníci eh, v rámci tohoto bodu a kdo by se ještě dále chtěl mm, přihlásit do, debatu, do debaty, prosím, abyste mi to sdělili. Poslyšení, respektive pro toto slyšení zpracují pracovní dokument a v zápětí po slyšení zpracují návrh zprávy. E, konečný termín pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 10. prosince e, a porada a zvážení těchto pozměňovacích návrhů bude koncem ledna, tak abychom mohli ještě v průběhu ledna hlasovat ve výboru a pokud vše půjde dobře, tak ehm, v únoru budeme moci o tomto zákonu rozhodnout. Jak vidíte, je to plynový časový plán, e, není příliš těsný, protože tady se předpokládají samozřejmě i diskuse a ehm, určitá jednání se svazy, s asociacemi, ehm, které mají zájem na tomto materiálu, takže bychom to neměli příliš zhustit. Tolik teda časový harmonogram harmonogram. Snad bych měla ještě zmínit, že ještě eh, nepadlo stoprocentní rozhodnutí o tom, že my sami budeme mít záštitu nad tímto materiálem, eh, protože eh, ještě probíhají určité hádky, určité spory o příslušnosti, o tom, kdo bude příslušným výborem, ale bylo by určitě zahodno, kdyby největší frakce tohoto parlamentu se pokusila o intervenci v tomto ohledu. Když pomyslíme na ty postižené nebo dotčené subjekty, které očekávají tuto směrnici, tak jsou to nesporně subjekty jednotného trhu. A tudíž by asi bylo záhodno, kdyby koordinátoři tohoto výboru a další eh, funkcionáři ve svých frakcích se zasadili o to, aby náš výbor zůstal příslušný známým. Právě proto, že my jsme z to eh, přihlédnout i k jiným aspektům než čistě právním. Děkuji. Děkuji, paní Weiler. A táží se, jsou ještě z vaší strany připomínky, stínový zpravodajové snad by se chtěli projevit. Pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Naší paní Stínová Straberejka tady bohužel dnes ráno nemůže mít, ale samozřejmě, že přikládáte tomuto materiálu stejně jako frakce EPP velkou váhu, protože, jak se správně řekla, eh, vnitřní trh eh, se musí dále rozvíjet právě pro velké a středně velké podniky. Já jsem byl dnes na jedné akci, kde se říkalo, že se v Evropské unii velice často diskutuje o malých a středně velkých podniků a mm, oni mají takový pocit, že ty podniky mají zůstat malé, ale ty podniky se chtějí rozvíjet, chtějí být většími. Takže si myslím, že je důležité, abychom podpořili malé a středně velké podniky, to by byl skvělý krok a eh, souhlasím s vámi, že taková to nejdůležitější té regulace nejsou občanské právní otázky, ale takové zlepšení celkového prostředí pro malé a středně velké podniky. A tím vlastně si vě, je jasné, kdo je potom příslušný výbor. To jsme si myslím, si velice intenzivně již prohovořili a je do, myslím si, že by bylo opravdu dobré, aby jsme zůstali jediným příslušným výborem. Váše návrh, abychom postupovali velice rychle, je něco, s čím naprosto souhlasíme, ale měli bychom ještě dva návrhy, které se týkají slyšení a ty vám potom e, sám osobně zprostředkuji. Děkuji. Yes.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 Chtěl bych navrhnout paní Weilerové, abychom v rámci slyšení také zohlednili země, které jsou postiženy mnohem silněji touto směrnicí, které, které mají ještě delší prodlení, protože existují země, které nejsou zasaženy tak těžce, které mohou dodržet ty návrhy a proto bychom mohli disku, měli diskutovat o tom, zda Například, jak říkal kolega, u těch nemocnic, když eh, čekají rok a půl, tak si myslím, že by bylo dobré se vyslechnout to, jak v této zemi právě smýšlejí o této směrnici. Děkuji. Next one, Mr. Kozu, Kozu, Kozu, Pan Kožušník, mohl byste říct, jak vyjádřit? To není tak snadné. Kožušník je... Čtiny. Eh, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za přípravu toho harmonogramu. Já si myslím, že se na něm úplně bez problému zhodneme i zítra. Eh, já s hodou okolností jsem náhradníkem v právním výboru, kde dneska třetím bodem je právě tento bod. Takže já tento názor Eh, že bychom měli tuto věc spíše projednávat eh, na našem výboru, teď myslím IMKO, tam budu také dneska prezentovat. Thank you, Mr. Kožužnik. Uh, eh, and Mrs. Děkuji, paní Síle, paní Stajle. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní zpravodajko. Já se domnívám, že je důležité, abychom se posunuli vpřed eh, v tomto materiálu. Jestliže bude slyšení o těchto spožděných platbách, tak si myslím, že by bylo záhodno mít tam i zástupce eh, z místních eh, vlád, respektive místních samozpráv protože mm, samozřejmě mají různé zkušenosti. Většina plateb mm, mm, probíhá vlastně do 30 eh, dnů a bylo by určitě praktické mít možnost vyslechnout, vyslechnout eh, zástupce této sféry. Mohli bychom se pak více poučit takže chci toto doporučit paní zpravodajce. A ještě k časovému harmonogramu je jasné, že většina členů chtějí znát, chce znát přesně časový harmonogram. Děkuji. Děkuji. Další, Maja. Děkuji. Chtěl bych eh, se ještě jednou vrátit k myšlence pana kolegy Kreutzmana, o které jsme zde již hovořili. A totiž eh, měli jsme takovou představu, že komise by nám v rámci ve formě tabulky měla předložit, jak vypadá situace v 27 členských státech. Protože si myslím, že potřebujeme jakési srovnání. Máte to již k dispozici? Pokud ano, tak bych to, by bylo dobré, abychom to měli také. Ano? Máte tento materiál? My ho ještě k dispozici nemáme a vaši kolegové také ne. Tedy prosím o to, abychom to oficiálně obdrželi. Nyní bych chtěla dát slovo komisi. Chtěli byste se k tomuto vyjádřit? Paní Brickman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jde o tyto otázky, concept euh, qui a été présenté d'ailleurs au sein de votre euh, commission euh, au début du mois de septembre. Pokud se týká těchto otázek, tak euh, měli jsme tady ty data v těch různých členských státech a naleznete to tady naprosto přesně v tom dokumentu. Ty informace, které jsme obdrželi, a to společně s návrhem eh, právního předpisu, a ostatními dokumenty, tento dokument zde bude a budete se moci podrobně seznámit s tou reálnou situací. Rozhodně to pro nás není problém vám to dát k dispozici, ale budete to také vidět i v posouzení dopadů. Ano, jenom na závěr bych chtěla říct, že děkuji všem kolegům a kolegyně za podněty, které mi zprostředkovali, máme velké množství materiálu a papíru, ale pomocí tohoto návrhu zákona jsme rozhodně dostali jakož to součást toho dokumentu také tu analýzu dopadů. Je důležité, aby jsme se na to podívali ještě před slyšením. Slyšení je rozhodně velice důležitou událostí, kde budeme moci ještě jednou rozebrat kritické body správních orgánů, také jejich námitky, co se týče plateb a námitek otázky, co se týče eh, nemocnic. Budeme to tedy ještě jednou moci prodiskutovat a najít řešení pro oblasti, které komise možná nezohlednila natolik, jak bychom si to jakožto poslanci přáli. Co se týče časového harmonogramu, navrhuji sekretariátu, abychom po zítřejším rozhovoru stínových zpravodajů zaslali časový harmonogram členům výboru, protože zítra možná dojde k jistým doplněním, takže pak by bylo dobré, aby to všichni eh, členové dostali. Děkuji, výborně. Chci ještě všem připomenout, že Toto slyšení je 4. listopadu, všichni jste vítáni a doufáme, že eh, se mnozí dostavíte. Dalším bodem našeho pořadu jednání se týká textilí, názvu a souvisejících označování textilních výrobků. A e, nyní bych chtěla hned dát slovo našemu zpravodaji, panu Mandersovi, aby nám předložil časový harmonogram. Děkuji, paní předsedkyně. Uplynulý týden jsme měli vlastně první výměnu názorů a hned e, poté jsme měli velmi plodné setkání se stínovými zpravodaji a e, s lidmi ze zaměstnanců a Můžeme teda se držet časového harmonogramu, jedna, který jsem navrhl, ovšem dohodli jsme se na tom, že potřebujeme ještě více informací, protože tento výbor je výbor pro jednotný trh a ochranu spotřebitelů a v některých otázkách potřebujeme ještě více informací. A proto bychom chtěli požádat o odsun nebo posunutí časového plánu, eh, teda termín první výměny názorů eh, tam už to bylo navrženo. My jsme měli velmi plodný, konstruktivní rozhovor se stínovými zpravodají a to je, myslím, nejlepší cesta vpřed, protože Mnohé skupiny s tím nesouhlasí, nemáme dost informací k řadě věcí. A také se domnívám, že komise by mohla použít toto hodnocení dopadu a uplatnit na eh, jiné otázky a také komise a rada by eh, mohla eh, využít tohoto hodnocení dopadu, i když určitě eh, komise toho ví hodně o etiketách a označování textilí. Nicméně chceme připravit zprávu, která se bude těšit široké podpoře. Náš časový harmonogram je nyní upraven hodnocení dopadu bude hotov, eh, hotovo v prosinci, takže půli prosince bude asi druhá výměna názoru, druhá diskuse. Pak eh, zpracuji návrh, eh, návrh a zašlu ho nebo předložím ho připomínkovému e, řízení. Začátkem e, února by to mělo být hotovo, takže budeme postupovat podle časového harmonogramu i v příštím roce. Pokud jde o pozněvací návrhy, tak to bude koncem února 23. Pak budeme hlasovat možná tež 23. února ve výboru a v, na plenárním eh, zasedání v březnu eh, na druhé plenárce 2010. Eh, Takto jsme se dohodli se stínovými zpravodají a s vaším sekretariátem. Děkuji mnohokrát. Máte ještě další eh, připomínky stínový zpravodajové paní Šaldemoze? Děkuji. Chtěla bych pouze doplnit a potvrdit, že souhlasím s tím, že dostaneme delší časový harmonogram, tak jak jsme o tom již hovořili. Nebude totiž zcela jednoduché přijmout návrh komise tak, jak je. Musíme se podívat na rozsah toho návrhu a na jeho dobat a proto potřebujeme delší dobu. Tedy souhlasím s tím, aby to trvalo déle. Ano, ještě nějaké další komentáře? Ne, dobrá. Můžeme postoupit k bodu číslo 6. Informace o léčivých přípravcích podlehajících omezení výdeje na lékařský předpis A dávám slovo hned panu zpravodajovi, panu Korejrovi, aby nám potvrdil časový harmonogram. Děkuji, paní předsedkyně. To, co budu říkat, se týká směrnice o Ehm, informacích pacientů a také se bude týkat eh, samotné směrnice protože je to velice obdobný materiál. Rád bych informoval ehm, výbor, že posledního října eh, budu hovořit se zpravodajem eh, komis výboru Envy. Ještě jsem to neměl příležitost se setkat s Kristianem Buzojem, který je stínovým zpravodajem podobných projektů. V rámci schůzky se zpravodajem výboru Envy jsme zjistili, že máme některé podobné názory a také, že vidíme podobně obtížnosti, které se pojí s těmito oběma eh, materiály, s těmi směrnicemi. Samozřejmě, že téma je téma, eh, ve které je velice kontroverzní v radě. Máme tady velké číslo e, zemí, které nejsou pro tyto texty. Ovšem ta dohoda nebo takové ty body, na kterých se shodnou oba zpravodajové, jsou tyto. Za prvé, tato směrnice by měla být viděla jakožto prostředek ochrany spotřebitelů. Nemělo bychom jí se jí vzdávat za žádné okolnosti. A rozhodně ne zde, kvůli tomu, že chceme dávat více práce národním regulátorům. A pak je důležité, abychom si objasnili tu informaci, která je například k dosažení na internetu. Nemůžeme mít na internetu pouze pirátské informace, jak tomu dnes dochází. Internet by měl být prostředkem informačním a měla by to být informace přesné. A tady máme skvělou přítož, příležitost k tomu, abychom posílili poskytli dobrou informaci, správnou informaci, odpovědnou. A to by byl takový příklad dobrých osvědčených praktik. A za druhé, tyto mm, dvě směrnice jsou velice důležité i z hlediska výroby a měli bychom zde mít takovou vyváženost, co se týče zájmu pacientů. A další věc, tato směrnice a to nařízení nepřinášejí v podstatě e, tak nic moc nového. Nemění tu informaci pro pacienta zásadním způsobem. Ale je to rozhodně dokument, e, který je velice obtížný, obtížně se čte a Měla by zde být taková asi zjednodušená verze, která by byla přístupnější. A také souhlasíme s tím, že bychom měli mít eh, jakési využívání již eh, existujících eh, osvědčených praktik, tak například, jak to máme ve Švédsku, či v Spojeném království. Tyto systémy jsou rozdílné, nejsou shodné. Systém Spojeného království se spíše zakládá na státním přístupu, veřejném přístupu a švédský přístup se zakládá spíše na partnerství privátního a veřejného sektoru. Ovšem oba dva ty systémy jsou velice důležité. A proto navrhujeme v rámci diskuze, tedy ty dva zpravodajové navrhují tuto časovou strategii tento harmonogram. Nechceme měnit aktuální harmonogram, nechceme nic e, přiblížit, takže zůstáváme u toho 4.11., kde budeme vyhodnovat, vyhodnocovat ten projekt. Před čtvrtým jedenáctým tedy nechceme žádné slyšení, ale myslíme si, že je důležité, aby se ten hearing, to slyšení, uskutečnilo po čtvrtém jedenáctý. A ten první termín, který bychom chtěli mít a který se týká těch třech výborů, které analyzují tento projekt a tento termín nás donutí, abychom pracovali rychleji. Ovšem chápeme, že ten problém je opravdu obtížný, takže není důležité ho nějakým způsobem urychlovat. Takže bychom viděli nějaké datum okolo poloviny listopadu. Proto by bylo důležité, abychom zde měli možnost eh, předkládat eh, upozměňovací návrh je možná i trochu později než toho 11.11. 11. a potom budeme v polovině prosince eh, hlasovat na komisi IMCO a v lednu 27. ledna v rámci výboru Envy. Takže to je ten časový harmonogram, který navrhujeme. Chceme se tedy tak nějak držet těch hlavních bodů, které máme slyšení v listopadu, pak máme první stanovisko a jinak chceme zůstat u těch dat tak, jak byly navrženy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane Koreo. zpravodaj eh, příbuzné směrnice, pan Buzoja, je stále ještě na cestě do parlamentu, ale vy jste v podstatě řekl vše potřebné. A táží se, zdali jsou k tomu ještě další poznámky, připomínky ze strany kolegů. Ne, zdá se, že nikoliv, takže můžeme postoupit dál a sice k bodu 8. Jedná se o naši debatu o e, novém vývoji v oblasti zadávání veřejných zakázek. A hned bych opět předala slovo naší zpravodajce paní Rüle. Děkuji vám e, Úvodem chci ještě jednou eh, zdůraznit význam zadávání veřejných zakázek. Tento parlament a výbor se tímto tématem zabývali již častěji. V uplynulém funkčním období jsme zpracovali iniciativní zprávu o provádění nové směrnice, to byla zpráva McCarthy. Kromě toho jsme zpracovali zprávu s panem Harbrem o téma eh, komerční zadávání zakázek, tam šlo také i o výzkum. Dále jsme zpracovali ehm, iniciativní zprávu k zelené knize PPP paní Weiler a e, tak dále. To znamená, že máme za sebou již skutečně rozsáhlou práci v tomto ohledu v uplynulém volebním období. Já bych navázala na zprávu paní McCarthy. E, je totiž důležité říci, že veřejné zadávání zakázek bylo právě důležitým zdrojem a možností oživit hospodářství, podpořit hospodářství právě v době finanční a ekonomické krize a veřejné zadávání zakázek je také důležité z hlediska klimatických změn a boji proti klimatickým změnám, mm, mm, předcházení mm, výrobkům a také postupům škodlivým pro klimatické změny, nebo respektive klima. A také zadávání veřejných zakázek může být i důležitým zdrojem podpory výzkumu a malých a středně velkých podniků jazyků. Já to říkám proto, že někdy opomínáme eh, hlavní účel zadávání veřejných zakázek, eh, totiž aby bylo zajištěno cenově příznivé a také udržitelné pořizování prostředků. To je důležité i pro orgány veřejné zprávy a přitom je to těžiště všeho. V rámci tohoto pořizování musí být samozřejmě dodržen eh, princip jednotného trhu, nesmí docházet k diskriminaci a také eh, samozřejmě musí docházet k otevírání jednotného trhu. Důležitý je i ten původní záměr, totiž Um, pořizování statků, výrobků, služeb pro veřejný sektor a sice um, hospodářský rozumným a smysluplným způsobem. Problém nyní je, že existuje v tomto um, ohledu změť nejrůznějších návrhů a jak si eh, se ztrácí eh, přehled. A proto moje zpráva by mohla přispět k tomu, abychom ještě jednou zpřehlednili všechny iniciativy, které v tomto ohledu existují, poukázali na deficity. Tento parlament například požadoval, aby kromě ekologických vodítek byla zpracována i sociální vodítka. V tomto ohledu stále ještě na stránkách komise se neobjevilo nic, zatímco pokud jde o etické zadávání eh, zakázek, eh, to znamená fair trade, existuje již sdělení komise, které v zásadě podporujeme. Takže existuje určitá nerovnováha v tomto eh, rezortu státu a mm, ztrácíme přehled. A mým úkolem bude právě tento přehled mm, obnovit. Druhý, druhá část, důležitá část této zprávy je otázka právní nejistoty, kterou jsme si, eh, na kterou si také často stěžujeme v tomto výboru. A tady musí dojít, k, a také došlo k určitým vysvětlením a, a mm, eh, opravám ze strany eh, Evropského soudního dvoru a to je důležité, aby eh, se snížil počet řízení pro porušení legislativy. Eh, toto je velmi důležité i pro interkomunální spolupráci, to znamená pro spolupráci veřejného sektoru a soukromého sektoru Existují také důležité, důležit, existuje důležitá judikatura, která se týká dvou německých případů. Tuto judikaturu vynesl Evropský soudní dvůr a podle toho se musíme řídit. Také existuje Eh, judikatura v oblasti koncesí. I tady je po mém soudu ten právní základ objasněn. Takže součástí mé zprávy eh, bude jednak přehled a jednak poukázat na to, že existuje již větší právní jistota a na základě toho chci vyzvat komisi, aby podle toho jednala. Moje eh, přání je, abychom k této části uspořádali slyšení. Je na čase. Myslím, že by bylo záhodno uspořádat jakési mini slyšení nebo workshop. To je pro další vývoj velmi důležité a nesmíme opomínat, že zadávání veřejných zakázek představuje 17 HDP Evropské unie a proto si myslím, že tato zpráva není nevýznamná a byla bych vděčná, kdybychom mezi stínovými zpravodají dospěli co nejdříve ke spolupráci a podpořili nás eh, i koordinátoři, abychom uspořádali mini slyšení v této věci tolik eh, můj vstup. Děkuji. Děkuji vám. Eh, děkuji eh, a souhlasím, že toto slyšení je nutné. Určitě se k tomu vrátíme. Dalším řečníkem je pan Šváb. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl říct, že frakce EPP tento přístup, který jsme právě slyšeli, naprosto podporuje. A proto obsahuje nemám tolik připomínek, který bych přispěl. V jednom bodě chci ji odporovat, protože si nemyslím, že bychom byli v rámci tohoto materiálu v časové tísni. Takže si myslím, že opravdu není problém s tím uspořádat slyšení. Již předem jsme se eh, hovořili s paní Gepard a koordinátory o tom, jaké témy, témata by měla hrát roli v této zprávě vlastního podnětu. Podle mě e-, neexistuje žádné zákonodárství, které by bylo takové, že bychom ho nemohli vylepšit. Naší hlavní zásadou by měla být naprostá průhlednost podmínek takovéto veřejné zakázky a samozřejmě transparentnost potom toho rozhodnutí. Protože teprve, když to bude, pokud to bude transparentní, tak bude fungovat vnitřní trh správně. A za druhé je důležité, abychom zde naprosto zohledňovali zásadu subsidiarity. Komuny musí volně rozhodovat o tom, jakým způsobem budou poskytovat služby. Ovšem, když se již pro jistý způsob poskytování služeb rozhodli, tak potom to musí dotržet. A co se týče tohoto bodu, tak si myslím, že tady dojde k jistě k velice zajímavým diskuzím. A proto si myslím, že je opravdu důležité, abychom zde neměli žádnou časovou tíseň. Děkuji. Děkuji vám. E, další bude paní Vajla. Ehm, já, Frau e, Ano, paní předsedkyně, paní Rühle, já si myslím, že váš přístup je naprosto správný, jeho podporuji již od samého začátku. Je důležité, aby se tento výbor ještě jednou podrobně tímto tématem zabýval. A to nejen se zřetelem na nové rozsudky Evropského soudního drova, ale také se zřetelem na problematické staré rozsudky soudního dvora. Podle mě by bylo dobré, abychom se jimi znovu zabývali a podívali se na ty pasáže, které jsou pro nás jaksi rozporuplné. A tím myslím ty pasáže v těch dřívějších rozsudcích. Já totiž nevím, zda v těch nových rozsudcích je to vše opravdu vyřešeno, takové ty rozpory. A druhá věc, kterou chci říct, v praxi jsem zjistila, že během finanční hospodářské krize, říkám během, protože ještě není u konce, nebo řekněme na začátku této krize, se někteří národní zákonodárci eh, rozhodli, Eh, přistoupit k jakému si zjednodušenému zadávání veřejných zakázek. Komise k tomu nic neříkala, nekritizovala. A myslím si, že na to bychom se měli znovu ještě pozorně podívat, podrobně a podívat se na to, zda to bylo během krize smysluplné a zda to tedy máme mlčky akceptovat a zda takovéto praktiky, které byly mlčky akceptovány, by bychom neměli například eh, uznat jakožto praktiky pravidelné a běžné, správné. A druhá věc, chci říct, že nám sociální demokratům leží na srdci právě sociální kritéria, která se již realizují v některých členských státech. Chtěla bych, chtěla bych vědět, jak k tomu přistupuje komise. V Německu je to bohužel eh, takový spletenec, jako tak často. Uh, protože máme zde sociální kritéria, která má zadavatel uplatňovat, ale máme potom některá kritéria, která zadavatel uplatňovat nemusí, takže je to velice rozporuplné a já bych se k tomu velice ráda znovu ještě vrátila, jakožto k tématu. A ještě další věc, to už zde také bylo zmíněno, to je ta transparentnost. To samozřejmě vypadá na první pohled velice krásně a oficiálně na místě eh, nebude žádný komunální politik odporovat. Ovšem ve skutečnosti to tak často velice není. Takže bych se ráda podívala na ta řízení, která ještě nejsou rozhodnutá, která komise zahájila, protože zajímavé je, a veřejnost často neví, že některá oblast, kde nalézáme největší množství eh, vlastně žalob u soudního dvoru. Vedle životního prostředí je právě oblast zadávání veřejných zakázek. Takže si musíme položit otázku, proč vlastně tam je tolik žalob, které se týkají této oblasti. Já danke. Ano, děkuji vám, paní Weiler, a dále se hlásí paní Gebhardt. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Rüle za velice dobré schrnutí. Ráda bych již předeslala, že souhlasím s dvěma body. Za prvé, že potřebujeme přehled, abychom věděli, co se děje v této oblasti, protože zde skutečně máme jakýsi slepenec, není to nic koherentního. A tam, kde dochází k takovýmto věcem, je samozřejmě nebezpečí, že bude docházet k dalším rozporuplnostem. Tedy je dobré, abychom měli přehled, kde se co děje. A proto si myslím, že to je velice důležitá práce, kterou zde činíme. Ovšem chtěla bych eh, říci, že si nemyslím, že jsme v časové tísni, jak říkala paní Rýle. Je to zpráva z vlastního podnětu, jde o velice důležitá politická rozhodnutí, které budou muset mít učiněna a proto doporučuji, abychom si opravdu dopřáli čas, abychom realizovali, abychom uspořádali opravdové slyšení, žádné slyšení. abychom totiž mohli opravdu prodiskutovat všechny různé aspekty, které zde byly již zmíněny v rámci diskuze. abychom nalezli také správné odpovědi. A další věc, kde kde s vámi naprosto souhlasím, je to, že v této souvislosti je důležitá role veřejných orgánů, kterou mají vůči občanům. Tedy nejde pouze samotné zadávání veřejných zakázek, ale jde také o celé to prostředí, ve kterém se toto děje. Paní Weilerová řekla zcela správně, že krize ukázala, že právě v této oblasti jsou veřejné orgány, orgány veřejné zprávy velice důležitým faktorem k tomu, aby došlo k nastartování ekonomiky. A proto bychom si měli přesně rozmyslet, jaká kritéria proto nastavíme. Vzpomínám si, že ve výboru Jury, když jsme s paní, tam byli s paní Majer, jsme novelovali právě právo, které se týkalo zadávání veřejných zakázek. A jeden z důležitých bodů byl právě ten bod těch sociálních kritérií, která mají být dodržena, musí či nemusí. Konzervativci to nechtěli, levice to chtěla. Přistoupili jsme tedy ke kompromisu a řekli jsme, že členských státům poskytneme možnost, aby to mohli udělat. A to je přesně to, o čem hovořila paní Weiler a totiž, že v českým stá- členských státech tedy panuje velká nejednotnost ohledně toho, kdo ta kritéria dodržuje a kdo ne. Proto by bylo možná dobré, aby nám například Evropská komise ukázala, která členská státa jakým způsobem tato kritéria používají. To je velice důležitá otázka. Měli bychom se jí zabývat a měli bychom se zabývat také tím, jakým způsobem budeme v budoucnosti zacházet s těmito kritérii. A ještě jedna věc, a myslím si, že zde hovořím za celou moji frakci. Myslím si, že sociální kritéria jsou velice důležitá. Jedná se například o to, zda bychom neměli upřednostňovat takové podniky, které které mají zaměstnance, kteří jsou sociálně pojištěni. Takže si myslím, že bychom opravdu měli jmenovat jasná sociální kritéria, přesně určit, o která se jedná a zároveň hledět na to, abychom měli v rámci zadávání veřejných zakázek spravedlivou soutěž. S tím souvisí otázka transparentnosti. Opět velice důležité téma. Tu je třeba zaručit, aby necházelo k tomu, že dochází k zadávání veřejných zakázek jaksi pod rukou, tak jak to zákonodárce jistě nechce. Takže je tady celá řada témat, eh, aspektů, se kterými se musíme zabývat podrobně. Eh, v rámci naší frakce ještě nemáme stínové zpravodaje určené, ovšem jakožto koordinátorka bych chtěla říci, že doporučuji, abychom si opravdu na to nechali dostatek času, aby jsme to pečlivě připravili, tak abychom mohli zohlednit veškeré aspekty a objasnit si je. Důležité je, abychom na konci měli dobrý text. Samozřejmě to nesmí trvat eh, dva roky, ale měli bychom si na to nechat dva, tři měsíce. Okay, thank- Děkuji vám. Jestli dojde k minislyšení anebo úplnému slyšení, to bude mít určitý dopad na časový harmonogram. Pravděpodobně takovéto e, velké slyšení by mohlo být 1. prosince. Uvidíme. Další je paní Rojtová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím se všemi předřečníky, kteří eh, se dotkli toho, že je to téma, kterému se prostě musíme věnovat velice podrobně. I z toho důvodu bych spíše také eh, byla pro to velké slyšení, a to proto, aby se to stalo jednou z ústředních témat i ve spolupráci třeba s Výborem pro regionální rozvoj a podobně. A chtěla bych to upozornit na dvě věci. Za prvé, eh, nebo v první řadě bych chtěla požádat komisi, mě by velmi zajímalo, jak eh, vypadá stav implementace současné legislativy. Eh, myslím si pravděpodobně, že to ve všech členských státech vypadá relativně dobře, ale přesto bychom měli mít jasno. Ale druhý problém, který já znám, eh, je, se týká zneužívání eh, vlastně té soutěže k vyřizování si obchodních, eh, obchodních vztahů nebo prostě jde o boj konkurence. A to, co se stává, je, že za prvé, a to bych prosila paní zpravodajku, aby třeba v tom slyšení se tomu vyloženě věnovala ta jedna kapitola, protože dochází k tomu, že Eh, a mě by zajímalo, v jakém rozsahu se to děje, jestli to je jenom v jedné zemi nebo ve všech zemích, jestli to je obecný rys. A jde o to, že se eh, po ukončení soutěže odvolávají a soudí eh, ty firmy, které neuspěly a tím prodlužují vlastně tedy zahájení, zejména jde o stavby zahájení těch činností, které potřebují příslušné úřady eh, zvládat. Tak to je první rys. My jsme k tomu přijali, pokud si pamatuju, v minulém období určitá opatření, která měla zkrátit to období toho rozhodování. A mě by zajímalo, jestli to mělo vliv na zlepšení té situace. A ten druhý problém, který považuji za mnohem, mnohem ještě vážnější, se týká toho rysu, že v oblastech, kde je relativně menší nabídka, protože se jedná o třeba specifické složité zakázky, tak dochází k, dohadám, k dohodám, nebo eh, můžeme spekulovat, že dochází k dohodám mezi mezi eh, podnikateli nebo mezi těmi subjekty, kteří se domlouvají víceméně tedy na pořadníku vzájemném, jak eh, dají cenu a v podstatě si takto víceméně před veřejnými zakázkami sami přerozdělují ty zakázky v průběhu třeba jednoho až tří let Eh, já myslím, že jsem to řekla jednoznačně eh, o co mě kráčí. Prostě jde mi o dohady, v podstatě o skryté kartely, by se tak dalo říct, které mají zásadní vliv na výsledek těch eh, výběrových řízení. A ten výsledek se vlastně projevuje ve dvou věcech. V první řadě v kvalitě, což se těžko posuzuje, ale v ceně. A tady jsou například obecné stavby, jako jsou silnice nebo různé prostě, mm, jako stavby, které se dají srovnávat. A jsou tady velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v ceně, jaká je, pokud jsou zadávány eh, pokud je to prochází veřejnými zakázkami, anebo pokud to staví soukromníci. A e, já teď nemám moc času, abych to rozebírala, tady ta situace se dokonce dotýká i mé země částečně a já bych si přála, abychom tomuto tématu se věnovali a prostě dokázali e, nebýt e, dokázali najít způsob, jak toto odhalovat a jak jít proti tomu, protože jinak se skutečně ty veřejné zakázky stávají do určité míry jakýmsi jenom formální záležitostí a tak dále. Děkuju.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 ten problematika je, co se týče právní jistoty a těchto dalších aspektů a je to něco, co v podstatě je příliš mnoho na takové ty normální pracovníky v rámci orgánů místní a regionální zprávy. Uh, Myslím si, že je důležitá ta otázka toho zjednodušení. Pokud se nám to podaří dobře schrnout, tak si myslím, že se nám to podaří i zjednodušit, protože někdy je to opravdu příliš mnoho aspektů, které musí zohlednit, aby dodrželi právní jistotu. Někdy prostě ty lidé, je to příliš mnoho aspektů a potom eh, udělají jednu malou chybičku a už na obec čeká nějaký proces. Takže je důležité abychom opravdu podpořili ten vnitřní trh. Nesmíme zapomínat na náš vlastní cíl, když tady tak eh, zvažujeme ta různá kritéria. A pak další důležitá otázka, jak eh, vypadá vztah eh, orgánů veřejné zprávy navzájem. Je to potom jakési předávání kompetencí, anebo zde dochází k zadávání veřejných zakázek na služby. Například v Německu máme v Dolním Sasku zákon, kdy je možné, tedy pomocí zákonu, předávat zakázky od eh, obce na další obec. A je to tedy správné. Ovšem ze 16 spolkových zemí máme pouze dvě spolkové země, kde platí tento zákon. Takže rád bych to schrnul. Budeme mít ještě mnoho příležitostí diskutovat. Takže nesmíme zapomínat na to zjednodušení, na to, abychom opravdu to, co budeme chtít po těch ostatních, aby to dodržovali v rámci zadávání veřejných zakázek, bylo uchopitelné, bylo jednoduché, aby opravdu lidé věděli, co mají dodržet a co ne. Protože když budeme chtít příliš mnoho, tak to ta řízení pouze zkomplikuje. A samozřejmě je důležité to, abychom si uvědomili, že obec má zejména zájem na to, aby nepřehlédla ta, ty vlastní firmy, které jsou usídleny v rámci jejího katastru. A samozřejmě je zde ta zásada, že všem se v rámci vnitřního trhu musí dostat rovného zacházení a to musíme nějakým způsobem vyvážit, tyto dva zájmy. Takže samozřejmě nesmíme rozdělovat veřejné zakázky pod rukou, to by nebylo dobré, ale na druhou stranu je třeba vlastně zohlednit i vlastní firmy. Takže Takové to vyvážení mezi těmito dvěma zájmy je důležité. Já si myslím, že to nevypadá příliš dobře, protože když za mnou do kanceláře přicházejí lidé, kteří říkají, podívej se na to, kolik práce my máme s jednou veřejnou zakázkou. Děkuji. Yes. Mrs. <clears throat> Uh, Děkuji, paní Tyler. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla tež podpořit myšlenku úplného slyšení. Myslím, že každý z nás zde eh, může uvést dobrý příklad toho, jak eh, veřejné zadávání zakázek eh, funguje dobře. A my máme například ve Skotsku situace, veřejných zakázek v oblasti vzniku chráněných dílen. To je velmi dobrý způsob, jak umožnit eh, zdravotně postiženým lidem eh, práci. A eh, v tomto ohledu skutečně evropská legislativa zadávání veřejných zakázek velmi pomohly. Já si myslím, že mm, tady se skýtá možnost výměny nejlepší praxe, pokud bychom měli to úplné, to kompletní slyšení. A bylo by také dobře eh, požádat každého z nás, aby eh, mm, přišel s příkladem eh, vlastně pozitivní výměny, výměny nejlepší praxe a toto by bylo velice výmluvné a ilustrativní, takže bychom si měli na to vzít maximum času. Děkuji také zpravodajce za to, že mm, nám to tak zajímavě dnes vylíčila. Thank you. Mrs. Děkuji, paní Weisgerber má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také paní Rüle za úvod. Já jsem eh, dorazila později, měla jsem ještě jinou diskusi, ale faktem je, že mm, zadávání veřejných zakázek je velmi napínavým tématem. Já bych chtěla vylíčit mm, dva aktuální zážitky eh, osobní. Obecně řečeno, eh, to tady zaznělo již z úst mnoha kolegů, je velmi důležité zpřísnit a zrychlit zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o malé obce, které se opak, si opakovaně stěžují i u nás a ptají se, musíme to nutně vypisovat celoevropsky a tak dále. Je to pro nás taková zátěž. A v podstatě eh, se věc má tak, že se pak eh, ucházejí stejně eh, velmi nízký počet ucházejí uchazečů z jiných evropských států. Takže vlastně ten náklad, ta zátěž byrokratická vůbec není, není eh, proporční. A pak ještě snad eh, by bylo záhodno diskutovat o těch eh, prahových hodnotách nebo mezních hodnotách. Ano, ano, CSU má k tomu jiný názor, to je pravda. Já se domnívám, že na to bychom se měli ještě jednou přesně podívat. Osobně jsem o tom přesvědčena. A další téma, s nímž asi budete souhlasit, je následující. Já jsem v pondělí byla na našem zasedání eh, okresního sněmu. Eh, šlo tam o odpadní hospodářství. Eh, jedna firma měla smlouvu s okresem, ale nyní okres také při, eh, rozhodl o vypsání veřejné zakázky na odpadní hospodářství, stanovil tam také určité tarify nebo ceny a eh, posléze ale došlo k tomu, že ty ceny musely být zrušeny, protože se konstatovalo, že to Eh, není zcela eh, v souladu s právem. Eh, je to určitě i téma se sociálními aspekty, kdy se musíme teda podívat na to, že když jde například o kolektivní smlouvy, které jsou součástí vlastně návrhů nebo podmínek veřejných zakázek, zejména v odpadním hospodářství. Já se domnívám, že i naše strana CSU v Německu eh, prohlásila, že lze stanovit kritéria týkající se odborné aspekty, ale pokud jde o osoby, to znamená zaměstnance a jejich práva upravená v kolektivních smlouvách, tak toto by nemělo být součástí podmínek eh, při zadávání veřejných zakázek. Mm, takže tady by se též Evropa měla vyjádřit jasně. Možná, že bychom i my eh, o tom mohli diskutovat a naleznout pak nějaké řešení, na němž se shodneme a předložíme také našim frakcím. Eh, takže mm, dohodnout se na tom nebo rozhodnout, jestli vlastně do podmínek můžeme eh, zapracovat též otázky kolektivních smluv nebo ne. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Někteří z kolegů tady zdůrazňovali možnost konání úplného kom, kompletního slyšení a chci ještě připomenout kolegům i koordinátorům, že v takovémto případě bude samozřejmě vítaná um, hojná účast. Uh, to si musíme uvědomit. Eh, dalším je paní Weiler. Promiňte, že se znovu hlásím o slovo. Paní Rühle rozhodně potom to bude moci ještě schrnout na závěr, ale tyto příspěvky mě přiměly k tomu, abych ještě kolegyně z Bavorska mm, řekla dvě věci a také panu Majerovi z Dolního Saska. Chci totiž poukázat na to, že jsme před relativně krátkým časem se snažili ten zákon zjednodušit. A zde Německo, nechci pohodl pouze o Německu, ale musím v tomto případě, z Německo bylo země, která vlastně tento zákon, to zjednoduší, implementovala vlastně jakožto poslední. Tedy toto zjednodušení bychom už dávno měli, kdyby Německo implementovalo rychleji. To znamená, že to, co jsme my zde rozhodli před čtyřmi lety, se teprve teď postupně dostává do naší země. A je možné, že někteří starostové ty prahové hodnoty, ty nové prahové hodnoty možná ještě vůbec neznají. Takže s trochou kreativity je také možné dostat tu zacházku jaksi pod tu prahovou hodnotu. U některých to nejde, u některých to potom jasně je jasné, že to je vědomě manipulováno, ale u některých to jde. To je jedna věc. A druhá věc jsou ta kritéria. Já jsem velice ráda, že slyším, že jsem slyšela to, co jste říkala paní Rojtová, protože to není pouze úkolem Bruselu, ale je, také je to něco, co se týká Berlína. Prosím, řekněte to paní eh, příčnice v Berlíně. Eh, eh, paní Rojtová by se chtěla ještě jednou vyjádřit. Přejete si ještě jednou se vyjádřit a pak necháme paní Rühle, aby odpověděla a ukončila debatu jenom všimla, že vlastně všichni zpravodajové jsou z Německa a že otázkou, zda by nejdřív to velké slyšení nemělo být na německé půdě. <laughs> Děkuji. Frau Reutová, da kann ich gleich... Paní Reutová, musím říct si, že vaše poznámky jsou velice důležité a Právě celá tato otázka jistě v malých zemích vypadá trochu jinak než ve velkých zemích, protože právě ten tlak těch kartelů je v malých zemích jistě ještě mnohem silnější a silněji tlačí na zadavatele než ve zemích velkých. A proto možná bych se ráda vrátila k vaší otázce, zda zde dochází ke kartelům a zeptala bych se komise, zda o tom něco bližšího ví. Co, o co mě šlo, to je ta otázka těch žalob a zde vím z Německa a možná je to v ostatních zemích podobné, že máme právní kanceláře, kteří se specializují na takovéto druhy žalob a opravdu opakovaně dochází k tomu, že zde máme právní nejistotu u zadávání veřejných docházek a k prodlevám a k tomu, že z, o, zde, zde máme přílišné množství žalob. Co se týče komise, ta se vždy při zneužívání soustředovala na, na mm, ten sektor veřejný a vlastně se nezaměřila na tu druhou stranu. Ale v zámci veřejných zakázek vždy máme dva aktéry a oba dva aktéři se musí chovat správným způsobem, jinak eh, to nemůže nikdy dobře dopadnout. A ještě jedna věc. Co se týče toho zjednodušeného řízení, já ho rozhodně podporuji a je to dobrá věc a měli bychom si rozmyslet, jak k němu můžeme v této oblasti dospět. V rámci strukturních fond, strukturálních fondů jsme to také realizovali. Ale na druhou stranu je důležité, aby tato, tyto zjednodušené řízení byly transparentní. Já jsem se například doslechla, že právě v rámci těchto zjednodušených řízení zde v rámci finanční krize opět docházelo ke korupci a Financial Transparency organizace tedy pro finanční transparentnost se právě stěžuje, že zde vznikly jakési šedé zóny. Takže je důležité, aby zde ta transparentnost byla i nadále a abychom měli v této oblasti právní jistotu. Proto by bylo důležité, abychom o tom ještě diskutovali a doufám, že nás právní služba v tomto ohledu ještě podpoří. Já si myslím, že taková ta delegace těch komunicí je od eh, rozsudku hamburské městské eh, služby vlastně jednoznačná a jasná. Je důležité, jakým způsobem se zde kousek po kousku skládá právní jiskota. Já vám to rozhodně ráda dám k dispozici. Mí spolupracovníci to právě překládají do angličtiny. Myslím si, že je to dobré pro takový ten první přehled, aby člověk zjistil, co se na tomto poli děje a myslím si, že bychom na to měli navázat. Jsem velice ráda, že se ukázalo tolik zájemců v diskuzi. Doufám, že se všichni zúčastníte toho slyšení. Já se osobně doufám, že eh, uspořádáme to velké slyšení, protože eh, určitě to uvítají jednak zadavatelé veřejných zakázek, ale také i nevládní organizace činné na tomto poli a doufám, že bychom to měli co nejdříve rozhodnout v rámci setkání koordinátorů. Děkuji. Darf ich noch einen Satz sagen? Schwellenwert. Mohu říct ještě jednu věc k těm prahovým hodnotám. A pak už skončím. Jistě víte, eh, paní Vejlerová, že právě u ESD probíhá právě řízení, které se týká těch prahových hodnot. Máme zde právní nejistotu, my jsme se dohodli na prahovních hodnotách a potom přišlo sdělení komise k prahovým hodnotám a zde komise řekla, že zde nejsou důležité pouze ty všeobecné zásady, ale také ta směrnice, že platí i pod vlastně těmi prahovými hodnotami. A zde máme tedy žalobu a parlament se k ní připojil. To znamená, že není to tak, že by v rámci prahových hodnot platila právní jistota. Tak tomu není. Well, many thanks. Děkuji vám, to byla velmi podnětná debata. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu, prezentace studie o implementaci směrnice o uznávání odborných profesních kvalifikací. A já mám nyní radost, že mohu dát slovo paní Silvas, která právě dorazila. Vítejte. Thank you very much, Madam Chairman. Can I be heard? Děkuji vám, paní předsedkyně. Slyšíte mě všichni, my se snažíme ještě eh, o poslední technické úpravy, aby moje prezentace byla i viditelná. Okay. So just yeah. Thank you. Děkuji vám. Jmenuji se Jana eh, Silvas a byla jsem požádána o zpracování studie o uznávání odborných kvalifikací. Cíle studie byly čtyři. Byli jsme požádáni o obecný přehled stavu, pokud jde o transpozici, implementaci a provádění této směrnice v 27 členských zemích, dále o mm, provedení analýzy možných právních a eh, administrativních výzev právě v oblasti transpozice, implementace a provádění směrnice. Dále jsme zkoumali určité příklady dobré praxe v členských zemích buď v rámci provádění směrnice, anebo e, ve vztahu k jiným směrnicím, které též mohou e, přispět k efektivnímu provádění této směrnice. A nakonec, abychom znázornili některé, některá konstatování, jsme provedli i určitá případová studia, případové studie. Šlo teda o reálné případy problémů, které zaznamenali občané jednotlivých členských zemí, když eh, se snažili o to, aby jejich eh, profesní či odborné kvalifikace byly uznány v jiném členském státě. Eh, za prvé směrnice 2005 eh, lomeno 36 ES, ten návrh směrnice o uznávání eh, odborných kvalifikací vlastně vznikl v rámci eh, Lisabonského summitu. Šlo také o to, aby eh, vlastně se tímto eh, prospělo svobodnému poskytování služeb. Tato směrnice byla schválena 7. září 2005 faktem je, že do té doby existovaly různé směrnice k tomuto tématu a ty byly konsolidovány do jedné. Hlavním cílem bylo zracionalizovat, zjednodušit a e, zlepšit pravidla pro uznávání veřejných pardon, odborných kvalifikací. E, ty cíle jsou navzájem provázány. Za prvé přišlo o to, nebo jde o to přispět ke spružnění eh, trhu práce a trhu služeb, dále skonsolidovat a zjednodušit ehm, legislativu, protože mm, předtím existovala celá řada směrnic, dále mm, bylo eh, snahou též zlepšit administrativu a informovanost a poradenství pro občany, které kteří se právě ucházejí o uznání svých odborných kvalifikací a nakonec a opět zjednodušení a um, jaksi um, z, průhlednění um, těchto uh, regulačních úprav. Co jsme zjistili v rámci nebo o transpozici směrnice. Eh, zjistili jsme, že dosud všechny země, kromě Řecka, transponovaly tuto směrnici do národních eh, právních předpisů. 17 z 27 provedli tu implementaci eh, úplně. Nutno říci, že ehm, termín pro implementaci byl rok 2007, takže řada nebo všechny členské státy se v tomto ohledu spozdili, pokud jde o úplnou implementaci. A v důsledku důvodu tohoto, této spožděné implementace stále ještě nemůžeme poskytnout mm, vlastně nález o definitivní situaci jednotlivých členských zemí. Důvodem spoždění, teda transpozice i implementace, Eh, spočívají zejména v tom, že ta směrnice je velmi komplikovaná, eh, pokrývá eh, velký počet různých sektorů a také příslušných orgánů nebo úřadů v členských zemích. Také mm, obsahují nebo obsahuje velké množství opatření, která musí být přijata. Komise trvá na všech těchto opatřeních a ta musí být tež eh, vlastně dána eh, na známost všem. Ta opatření musí být zveřejněna podle článku 63 té směrnice. Pokud jde o výzvy administrativní a právní, které souvisejí s transpozicí, implementací a provádění, tak jsme identifikovali osm výzev. První výzvou byl časový harmonogram, který se ukázal být příliš krátký. Žádná členská země nebyla z toho do stanoveného termínu tu směrnici implementovat a transponovat. Další výzva spočívala ve vytvoření dobře fungujících administrativních struktur. Eh, v mnohých členských státech již existovaly předtím dobré nebo dobře fungující administrativní struktury, obdobně, jak to požadovala ta nová směrnice. To znamená, že ta výzva neplatí eh, jednotně pro všechny členské státy. Eh, cílem bylo tež vytvořit jednodušší, transparentnější systém pro administrátory což eh, opět souvisí s velmi komplikovaným stavem legislativy, jenže jsme se teda snažili trochu zprůhlednit, ale nadále ještě mm, přetrvává řada výzev, které teda souvisí s touto administrativou a velmi rozsáhlou legislativou. Další výzva je zvýšení transparentnosti v očích občanů. To souvisí teda s komunikací. Obč- nelze očekávat, že občané si sami budou studovat e, tu směrnici a chápat ji. To znamená, že ta směrnice musí být zprostředkovávána eh, jednodušším způsobem občanům. A také zjišťujeme, že členské státy v tomto ohledu vynakládají různé úsilí a tudíž se i výsledky eh, různí. Další výzva spočívá v tom zajistit, aby eh, ta směrnice měla blahodárný eh, dopad na všechny profese. Některé profese eh, mají teda velmi přeshraniční charakter, například zdravotnictví a jiné profese zase nemají tolik přeshraničních nebo takový přeshraniční charakter. Jsou specifické pro mm, určitou zemi a protože mm, předpokládají určitou znalost, znalost místních daností. Také další výzva je um, určité vzájemné pochopení eh, mezi členskými státy, což předpokládá důvěru eh, mezi členskými státy navzájem. Například musí si důvěřovat, že teda vzdělání je ehm, stejné, teda má stejnou hodnotu ve všech členských zemích. Takže se vychází ze stejných předpokladů. Dále pak ehm, další výzva je vytvoření ehm, dobře fungující spolupráce mezi zainteresovanými stranami na národní úrovni a úrovni Evropské unie. všichni zúčastnění musí teda vědět, co se očekává, jaké jsou obsahy těch odborných kvalifikací a tak dále. A další výzva je e, zajistit přis přizpůsobivost změnám a e, také zajistit flexibilitu e, transpozice, protože v popisu práce nebo profesí a také v popisu kvalifikačních předpokladů dochází k častým změnám. A pokud tyto změny a požadavky jsou um, příliš detailně um, rozepsány v legislativě, tak ta legislativa by se tež musela stále měnit. A proto některé členské státy našly to řešení, že ty ehm, detaily ehm, ehm, popisu kvalifikačních požadavků jsou v příloze a nikoli v tom hlavním zákonu. To znamená, že není vždy zapotřebí v případě změn obsahu vzdělávání a odborných kvalifikací měnit i e, zákony a vlastně e, procházet celým legislativním procesem. My jsme byli požádáni, abychom e, identifikovali dobrou praxi v různých členských zemích dalších. Výzvou tady bylo to, že eh, členské státy se velmi různí Například eh, celá řada členských států mají federální systém eh, státního uspořádání a směrnice musela být teda implementována na regionální úrovni, například v Německu, v Rakousku, na úrovni spolkových zemích a tam teda musí být velmi decentralizovaný systém, zatímco jiné státy mají velmi centralizovaný přístup a tam není požadována koordinace na národní úrovni v takové míře na regionální úrovni, pardon. Také e, se vyskytují velké rozdíly mezi profesemi. Některé profese jsou regulovány, jiné nikoli. Některé členské státy mají stovky a stovky profesí, které podléhají regulace a to vyžaduje uznávání teda. A e, jiné členské státy mají mnohem méně profesí regulovaných. To znamená, jsou občané, respektive eh, profese, jejichž, eh, které nevyžadují eh, uznávání nebo odborné odborné kvalifikace v jednom státě, ale vyžadují odbornou kvalifikaci a její uznání v druhém státě, takže to je určitý problém. Existuje tež celá řada praxí, dobrých praxí. Ty, které jsme identifikovali, eh, se týkají například využití eh, zkušeností eh, z transpozice jiných podobných směrnic. Toto sice není běžná praxe v členských zemích. My jsme zkoumali, zdali existují na úrovni členských států určit ta poučení z implementace jiných podobných směrnic. Zjistili jsme, že nikoli například otázka zdrojů a komunikace mezi jednotlivými ministerstvy na národní úrovni a tak dále. Ale tam, kde um, ta poučení existují, tak to je dobrá praxe, která by se mohla šířit i do budoucna. Řada členských států ustavila též mezirezortní skupiny eh, za účelem transpozice směrnice protože ta transpozice a implementace se mnohdy týká řady rezortů a ministerstev a vyžaduje to množství komunikace mezi těmito rezorty tak aby ta transpozice a implementace proběhla úspěš, úspěšně. A ty země, kde došlo k ustavení těch mezirezortních pracovních skupin, jak si, si vedli eh, lépe a snáze než jiné. nevždy rychleji, protože eh, větší komunikace samozřejmě znamená i eh, určité prodlevy, ale konečný výsledek je obvykle pak kvalitnější. Dále pak eh, zde máme otázku komunikace mezi členskými státy, konkrétně mezi národními koordinátory, které byly vlastně těmi um, kontaktními um, orgány v jednotlivých členských států. státech. Je důležité, aby se scházeli, diskutovali, aby se navzájem poznávali, aby vytvářeli um, mezilidské vztahy, což usnadňuje práci, ale tež, aby si osvojovali více znalostí o tom, jak ty systémy fungují v jiných státech. To tež přispívá uh, ke kvalitě výsledku. A v tomto ohledu již existují struktury a vzájemná setkávání. A to je určitě dobrá praxe. Dále otázka komunikace, to znamená vysvětlit, jak směrnice funguje na úrovni národní. A toto se týká jak přístupu k občanům, ale tež národním administrátorům, kteří vlastně implementují a provádějí legislativu. Málo zemí eh, vytvoří zpracovalo ehm, jakési jednoduchá vodítka nebo brožurky, které pomáhají těm národním administrátorům. A to je tež dobrá praxe. Některé členské státy dokonce přišli s nápadem ehm, vytvoření jakéhosi ehm, schématu pro eh, vlastně eh, ilustrujícího ten postup provádění, což by též teda mohlo usnadnit situaci. Dále informační systém jednotného trhu, to je elektronický komunikační nástroj, kterého mohou národní administrátoři použít ke komunikaci, aby se navzájem učili a e, předávali si na e, odborné dokumenty a tak dále. To je tež dobrá praxe. Nicméně tento systém není dostatečně využíván, není využíván stejnou měrou e, na úrovni členských zemích a je zde teda ještě prostor pro zlepšení. To by totiž též mělo na pomoci implementaci směrnice. Také jsme zkoumali několik případů jednotlivců, jednotlivých občanů, kteří se ucházeli o uznání svých odborných kvalifikací. Můžete si to sami přečíst. V podkladech jsou případy, kdy všechno šlo hladce, ale identifikovali jsme i příklady, které poukazují na problémy, eh, které občané mohou mít, když se snaží pracovat nebo vykonávat svou profesi v jiném členském státě. Jak jsem již uvedla, Mezi členskými státy do jisté míry panuje i určitá nedůvěra, pokud jde o systémy kvalifikace obsahy vzdělávání, pokud jde o profese teda eh, z jiných členských států. nedůvěřují si navzájem, pokud jde o vzdělávací systémy. To bylo zcela zjevné na základě rozhovoru, které jsme vedli. Co s tím udělat? Tak za prvé naše hlavní doporučení je více komunikace a více spolupráce. A to se určitě také časem eh, zlepší eh, ale asi ještě aktivnější přístup eh, je na místě, tak aby vznikla větší míra důvěry mezi členskými státy. Signifikantní problém pro občany žádající o uznání svých kvalifikací jsou časové prodlevy, protože směrnice eh, stanoví, že ten daný případ musí být vyřešen do tří měsíců. To není ani příliš dlouhé, ani příliš krátké krátce, ale našli jsme případy, kdy to trvá celá léta. Jeden případ například se táhne již od roku 2005. Eh, některé členské státy například nejsou ani ochotny potvrzovat přijetí dokladů, které teda souvisejí s tím případem a v některých členských státech eh, panují i tendence, jak si protahovat eh, tato řízení velmi dlouho někdy e, z nevědomosti, jindy ta směrnice není správně prováděna a obecně je to velký problém, tyto časové prodlevy. A pak konečně je zde i do určité míry prvek protekcionismu. To znamená, že členské státy upřednostňují své státní příslušníky a vytvářejí to, čemu eh, lze říci nebo eh, obecně se říká technické bariéry. Eh, například když je titul, akademický titul jiný, ale obsah vzdělávání úplně stejný, tak se tyto členské státy zdráhají uznat kvalifikaci a podobně pokud jde teda o žadatele z jiného členského státu. tak se dostáváme k doporučením. Ještě si ověřím, kolik času mi zbývá. Za prvé, Vzhledem k tomu, že tato směrnice měla být implementována koncem roku 2007, eh, máme zde značné spoždění. Takže je naléhavá potřeba zajistit, aby transpozice implementace byla završena ve všech členských státech Ačkoliv některé členské státy již úplně transponovaly směrnici do svých právních předpisů, moc to nepomůže, jestliže jejich protěžky v jiných členských státech tak neučinili, protože pak ten systém jako celek nefunguje. Aby ten systém teda byl zcela funkční, tak to musí být implementováno ve všech členských státech stejnoměrně. Eh, co udělat s tím komise? již žalovala řadu členských států v tomto ohledu, ale možná, že je také zapotřebí eh, vyvinout eh, tlak na jiných úrovních. Navrhovalo se například konat pravidelná setkání mezi komisí a národními kontaktními orgány, což by mohlo přispět k završení procesu poučení z toho procesu je takové, že ten konečný termín byl příliš ambiciozní. Ani jeden jiný stát nedokázal ten termín splnit. Takže do budoucnosti bude asi e, záhodnost za prvé, aby se konzultovala s členskými státy tu věc víc a shodla se na, s nimi na rozumnějším e, termínu tak aby to bylo eh, realistické, že teda alespoň většina členských států dokáže transponovat tu směrnici do stanoveného termínu. Dále otázka překlenutí nedůvěry členských států v jejich systémy vzájemné opět komunikace a pravidelná setkání eh, těch národních kontaktních eh, orgánů je důležité, tak aby se lépe poznali, aby teda eh, vzájemně dokázali řešit problémy. A také je nutno rozšířit využívání interní, teda komunikačního systému jednotného trhu. Možná, že to e, není neochota, která e, jim zabraňuje využívat více tohoto systému, je to mnohdy i otázka zdrojů. Možná, že by tady pomohlo e, věci, pomohl věci jakýsi kodex chování, etický kodex. Dalším doporučením je využívat synergie mezi eh, podobnými směrnicemi. Například e, směrnice o službách by byla v této souvislosti relevantní. My jsme se ptali, zdali docházelo teda k využívání synergií, jestli docházelo například ke kontaktům mezi eh, lidmi, kteří se zabývali transpozicí této směrnice a transpozicí směrnice o službách například. A zjistili jsme, že tomu tak nebylo ve většině zemí. Takže takováto komunikace a spolupráce by měla být prohloubena zejména na úrovni těch národních kontaktních eh, orgánů, pokud jde o transpozici směrnice o službách a této směrnice, aby se navzájem od sebe učili. Některé členské státy, některé národní kontaktní orgány byly poměrně aktivní eh, ve spolupráci se svými protěžky implementujícími směrnici o službách, ale málo. A bylo by asi dobré, kdybychom tyto aktivní e, orgány a zástupce jak si svedli dohromady a aby po, oni posloužili jako inspirace, jako dobrý příklad pro ostatní členské státy, které tuto spolupráci takto nepěstovaly. V řadě členských států samozřejmě jsou rozpočtová omezení, Eh, možná, že by se teda některé země mohly i poučit um, od jiných, eh, jak docílit lepších výsledků eh, bez uh, vynaložení um, mnoha zdrojů. Dále i průmyslové svazy mohou um, přispět v tomto procesu, eh, mohou teda eh, pomoci při posuzování eh, profesí, protože znají jednotlivé sektory, mají znalosti, mohou také identifikovat problémy. Je zde teda velký potenciál, který nebyl ještě využit pro zahrnutí těchto průmyslových svazů i přeshraničně do tohoto procesu například zjišťovat pomocí těchto svazů průmyslu, jaké jsou konkrétní obsahy té či oné profese nebo kvalifikace. To znamená, do značné míry by mohly pomoci, e, pomoci při posuzování profesí. A také mohou na pomoci um, při budování důvěry mezi členskými státy. Um, finally, um... A nakonec Vzhledem k tomu, že implementace směrnice byla obtížná, je to komplikovaný proces, je zde určitá potřeba zvýšit komunikaci ze strany komise. Komise učinila již hodně a e, členské státy e, si toho váží, ale je potřeba e, učinit ještě více. Například rozšíření komunikace v podobě jednodušších textů, návodů, implementace brožurek ve vztahu k občanům, ale i administrátorům a v neposlední řadě poskytovat informace o nové judikatuře, nových informacích, které se eh, vynoří. To ehm, byly ty nejčastější ehm, požadavky, které jsme obdrželi od kontaktních eh, míst národních na komisi. A eh, řada členských států, jak jsem již uvedla, zpracovala dokumenty, které vysvětlují jednodušším způsobem, srozumitelným jazykem, jak implementovat směrnici a toto by tež mělo, mohlo posloužit um, komunikaci mezi národními kontaktními úřady um, jako příklady dobré praxe pro použití v jiných členských zemích. A to by tež mohlo proběhnout vlastně pod záštitou těch pravidelných setkání národních kontaktních orgánů. Děkuji. To bylo vše. Děkuji za pozornost. Ráda zodpovím na otázky. Mrs. Um, for this profile. Děkuji vám, paní Silvas, za tuto analýzu a profil. Tato studie bude nyní předmětem eh, reakce ze strany komise a myslím, že se nám už hlásí pan Jürgen Dite. On je mm, vedoucí oddělení eh, v DG Markt, neboli Market. Děkuji, paní předsedkyně, zejména za příležitost eh, doplnit eh, tuto studii několika poznámkami. Dovolte mi, abych začala takovou osobní poznámkou. Tuto složku, tento materiál jsem převzal 1.6. tohoto roku teprve. Zjistil jsem ovšem, že to je opravdu velice komplexní směrnice a moje předkůdkyně to vždy um, zdůrazňovala. Je to taková směrnice, kterou mnohdy chápají pouze experti, odborníci a proto jsem rád, že se výbor věnuje tomuto výboru, tomuto tématu a snaží se to udělat takové přístupnější veřejnosti. Já se zmíním o těch pěti doporučení, která ve studii jsou, poskytnu k ním dodatečné informace a když mi dovolíte, pak podotknu krátce několik informací závěrem. A protože ta studie byla vypracovaná anglicky, budu nyní pokračovat v angličtině. Myslím si, že to první doporučení, které je v té studii, je naprosto jednoduché. Týká se jakési toho, že ta doba pro tu implementaci byla příliš krátká. Neměli bychom znovu diskutovat o té směrnice, ale chci říct si několik informací, které se týkají té složitosti problematiky. Je pravda, že některé členské státy musí sdělit komisi více než 100 realizačních prováděcích opatření pro tuto komisi. Ovšem musíme si položit otázku, kdy začaly členské státy vzdělovat eh, komisi a zjistili jsme, že dvě třetiny členských států eh, sdělily ty první opatření v době, kdy eh, v podstatě už byla u konce ta doba, ta lhůta pro to provádění té směrnice. Došli jsme tedy k závěru, že členské státy začaly transponovat směrnici příliš pozdě. Pak zde máme šest rozsudků soudního dvora, které říkají, že členské státy jsou v prodlení a máme tady nový rozsudek eh, proti Francii. Nechci říci, že to není vždy příjemné sedět na výborech, eh, či se ptá členských států, jak to vypadá s implementací, která je vlastně prováděna již od roku 2006. Nyní se dostávám k druhému doporučení a to je ten nedostatek nedůvěry mezi členskými státy a jakým způsobem je možné ho překonat. Musíme si uvědomit, že při pohledu do minulosti zjišťujeme, že v roce 2000 že v těch letech do roku 2004 eh, jsme opravdu čelili velké výzvě, protože od té doby máme dvě velké rozlí, rozšíření, máme 12 nových členských států v systému a je to také, tak to je opravdu velká výzva. A musíme se také uvědomit, že eh, ta implementace se týká celé řady regionálních úřadů a orgánů a máme zde značné jazykové bariéry. Co jsme učinili pro to překonání těchto problémů? Eh, máme zde ten informační systém na vnitřním trhu. Máme zde tedy výměnu informací, které již dochází. It's interesting to note that less than 2%. Měli jsme 1400 výměn informací a musíme říci, že více méně než 2% tohoto této výměny se týká článku 7, což je tedy svoboda služeb. To je také zajímavý aspekt. A ještě bych doplnil, že ten systém ESM je takový mechanismus, podle něhož národní koordinátoři mohou donutit národní úřady k tomu, aby zde došlo k té výměně informací. Národní úřady jsou totiž někdy trošku takové pomalé, co se týče té transpozice. Ovšem je zde možnost to urychlit. Třetí doporučení, jakým způsobem je možná dosáhnout synergie s dalšími směrnicemi, například se směrnicí o službách. Článek 8 směrnice o službách bude i v rámci této oblasti důležitým článkem. Co to znamená? Například elektronická výměna informací by měla být eh, běžná i v této oblasti. S tím chceme začít příští rok. A druhá věc, ta nacionální kontaktní místa by se neměly týkat pouze kolegů, kteří se zabývají směrnicí o službách, ale měli bychom zde mít jakési propojení s těmi kontaktivní místmi, místy, které jsou zodpovědné za akademické kvalifikace. Někdy to totiž není úplně jednoduché, zase jedná o uznání jakéhosi profesní kvalifikace či akademické kvalifikace. A další věc, na kterou chci poukázat, je toto. Správně jste zmínili roli těch nacionálních kontaktních míst a já si myslím, že parlament po diskuzi podpoří diskuzi, totiž je důležité v této oblasti posílit ta národní kontaktní místa. To je takové mé osobní přání. Mí kolegové budou jistě zavaleni návrhy občanů. A proto je důležité si položit otázku, jak to právě vypadá v rámci těch národních kontaktních míst. Pokud ty národní rozpočty na to nestačí, to není žádná omluva. Vnitřní trh je realita. A musí, ten vnitřní trh musí existovat také v členských státech a ne pouze v komisi. A další element, že zde máme to sdělení členským státům, co dělá komise pro to, aby lépe komunikovala se členskými státy. Samozřejmě právě jste říkala, že máme komitologii, pak zde máme kodekování pro úřady, který byl e, zveřejněn v červnu 2009 promiňte, v listopadu. A chceme také zveřejnit jakousi takovou brožuru s praktickými informacemi pro občany a pro úřady. Má to být takové jednoduché, nemá to být žádný právní jazyk, má to být 60 osázek, 6 60 odpovědně. Další věc. Zde máme dva elementy, o kterých jste zmínili. Jednak je to článek 15 směrnice, to je ta všeobecná platforma. Já nechci jít příliš do detailů, ale podle mého názoru se na to komise musí ještě jednou podívat, protože to bohužel nefunguje. To je jeden z důvodů těch nerozumění mezi profesními organizacemi, které chtějí harmonizaci. Máme se kompromis, ale ten kompromis je příliš rigidní a není možné ho dobrým způsobem realizovat. A další element, který je důležité pro to zohlednění takovýchto organizací, je eh, taková ta idea té profesní karty parlamentu. Podporuje. Já bych chtěla zmínit eh, jeden projekt, eh, na které momentálně pracujeme. Je to profesní karta pro zdravotnická povolání. Nevím, v jakém stádiu se to momentálně nachází ale týká se to zejména e, lékárníků. A nyní se dospívám k závěru. Ještě jednou děkuji výboru, že se věnuje tomuto tématu, které je natolik důležité pro naše občany. A je také velice důležité, aby tato diskuze neprobíhala pouze mezi odborníky. A k tomu právě Evropský parlament přispěl. A druhá věc, v této oblasti máme ještě takové neprobádané aspekty. Jsou to například ustanovení pro služby. Já nevím, jak vypadá výměna informací mezi členskými státy. Pravděpodobně je velice malá. Vědí občané vůbec o této možnosti? A druhá poznámka, která se týká nedostatku důvěry. Zde chybí jeden element a to vidím také v té studii. A totiž máme se tu myšlenku toho propojení těch kompetentních orgánů a úřadů. Máme kompetentní úřad pro architekty, pro zdravotnická povolání. A tady je otázka, zda se takovéto úřady setkávají pravidelně, dvakrát ročně. Momentálně to začíná, ale když se podíváme na ochranu dat v rámci služeb či na pravidla pro hospodářskou soutěž, i zde máme propojení kompetentních úřadů. Ti lidé se opravdu scházejí na společných schůzích, probírají takové ty každodenní problémy a také musí jakýmsi způsobem překonávat nedůstatek důvěry. I to by mohl být příklad pro nás do budoucnosti. Ještě jednou děkuji. Samozřejmě, že komise musí také provést vyhodnocení směrnice a musíme se podívat, kde chceme být tedy v roce 2020, jak bude vypadat demografický vývoj, ale to zatím není důležité pro dnešní diskusi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane dítě. Máme zde několik kolegů, kteří se přihlásili o slovo přečtu ten seznam těch zájemcům, aby věděli, že se na seznam, aby zájemci věděli, že na seznamu jsou. Je to paní Barvanová, paní Rojtová, pan Joveny, paní Weilerová, pan Lechner, paní Rapty. Dobrá. Pan Kelly. Prosím, paní Barbanová. Uh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji rovněž za prezentaci komise která přišla právě včas. A dovolte, abych doplnila jednu otázku. Jedná se o mm, mobilitu zdravotnického personálu. My e, jsme v Gaštajnu pořádali minulý měsíc e, fórum e, zdravotnických zaměstnanců. Tam šlo zejména o jejich mobilitu a bylo zaznamenáno, že mají velký problém, že v profesi panuje i protekcionismus, že členské státy se snaží snaží um, vytvářet různé překážky um, mobility těchto pracovníků a odbory dělají to tež. Většinou hlavním problémem eh, je to, že v těch rozvinutějších členských zemích eh, jsme vytvořili jakési podniky, které vlastně vyhledávají um, prac, zdravotnické pracovníky z méně rozvinutých eh, zemí a zprostředkovává je jako pracovníky. A došlo teda k řadě případů, kdy musela zdravotnická zařízení, nemocnice ehm, zavřít své provozy, protože neměli dost personálu, zejména zdravotních sester. Um, Ehm, eh, protože jich ubývalo, byly přetahovány do jiných zemí. V Bulharsku například k tomu eh, docházelo. My jsme tam měli 60 tisíc registrovaných zdravotních sester, nyní už máme pouze 30 tisíc zdravotních sester. Zbytek prostě ehm, jak si unikl ze země. Totež se týká um, rehabilitačních pracovníků, fyziologů, uh, pediatrů a tak dále. A lékařská společnost už má velké starosti obrátila se na národní orgány Můžeme totiž se dostat do situace, že tento volný pohyb eh, pracovníků, profesionálů, což je samozřejmě základní právo a zcela v souladu se zásadami Evropské unie, ale eh, může to způsobit závažný propad v kvalitě eh, zdravotní péče. A také ohrozit udržitelnost eh, zdravotnického systému nebo zdravotního systému. Takže bych chtěla takto předložit ústní otázku. Měli bychom také vědět eh, nebo poznat blíže záměry komise. Zdali hodlá eh, vykonat nějakou studii a také studii o dopadu tohoto opatření, respektive směrnice o uznávání kvalifikací na stav zdravotnictví a na mobilitu. Má to sociální dopad, samozřejmě vlády si stěžují, že investují mnoho do vzdělávání, ale ani za pět let nemají ještě k dispozici hotového eh, zdravotníka. Jestliže to bude takto pokračovat, tak některé národní systémy zaznamenají velké potíže a nebudou mít potřebný počet zdravotníků pro zajištění chodu vlastních systémů. Díky. Dále má slovo paní Rojtová. Děkuji. Velice vítám tady tuto debatu a zejména tu studii. Eh, ona nám odhalila eh, podle mého soudu jeden závažný, eh, jednu závažnou věc, která se týká i nás tady v, v této místnosti všech. A to je správné načasování implementace složitější směrnice. Mně je nejasné to, že všech, všechny členské státy souhlasily s tím datem implementace, jinak by nemohla ta směrnice vyjít v platnost – a přesto žádná členská země eh, toho termínu nedosáhla. To znamená, odhad těch členských států neodpovídal eh, té kapacitě, kterou ty členské státy mají. To je první tedy poznatek. Eh, druhý, když si přemýšlím o tom, jak se to může stát, tak vidím řešení nebo vidím příčinu v tom, že na rozdíl od eh, rezortů, jako je průmysl a podobně, kde eh, jsou zvyklí implementovat eh, řadu nařízení a směrnic a jsou na to vybaveni a mají na to nástroje, tak ten rezort školství, který má na starost právě tedy otázku vzdělávání, respektive v tomto případě víceméně výjimečnou směrnici, tak ne, nemá, nemá Eh, vlastně nepatří do gesce eh, nebo do kompetencí Evropské unie příliš ten rezort prostě je více na národní úrovni a tam ta administrativa nemá tolik zkušeností s implementací obecně, tedy e, směrnic závazných. Málo z nich je závazný pro tento rezort a v tom bude zřejmě možná ten problém. Proto ta poznámka e, přitlačit členské státy k tomu, aby to byla e, mezirezortní kolektivní záležitost, je velmi asi důležitá a klíčem k řešení. E, Ehm, já, mám, já jsem se přihlásila zejména ještě kvůli druhé věci a paní kolegyně mi trošku vzala vítr z plachet. Týká se to uznávání kvalifikací eh, středního zdravotnického personálu. Ani ne tak lékařů, ale vysokoškoláků, ale zejména těch středních zdravotních sester. Eh, na rozdíl od kolegyně, eh, já samozřejmě vnímám, že vnitřní trh potřebuje určitý pohyb, že ta mobilita je právem zdravotnických eh, pracovníků a že to vytváří jakýsi tlak na členské státy přirozeně konvergovat úroveň odměňování těch zdravotnických pracovníků a že příčinou není nic jiného než pouze mzda, za kterou oni mohou tedy pracovat v jiných členských státech a patří to k jiným rysům vlastně vnitřního trhu, stejně tak jako globalizace jako takové tedy nakupování levné pracovní síly nebo výrobků, které jsou vyráběny pomocí levné pracovní síly, eh, dokonce i mimo daleko v Asii. Eh, tudíž my tento problém nemůžeme vnímat z tohoto pohledu, to je věcí těch členských států, ale na mě se obracejí e, jako na bývalou šéfku rezortu mnoho lidí, mnoho zdravotních sester, ale dokonce i, e, e, i uvnitř členského státu se žádostí o vysvětlení vlastně pravidel pro uznání kvalifikací, pokud mají různé kurzy a různé školy, které nejsou přímo zaškatulkovány. A já vnímám, že to je skutečně veliký problém, že kdyby oni podávali ty žaloby, tak to bude prostě nekonečné, nekonečný proces eh, že se to týká eh, vlastně plurality poskytování těch, eh, těchto vzdělávání v té oblasti středně zdravotnického personálu napříč celou Evropskou unii. A po všech těch dopisech a hledání řešení jsem dospěla k závěru, my nemůžeme samozřejmě harmonizovat výuku, ale eh, velmi by pomohla, pomohlo vytvoření jakési databáze, do které by ty školy, které toto vzdělání poskytují, dávaly dostatečně strukturované údaje, tak, aby pomáhali vyznat se těm akreditačním pracovištím, akreditujícím pracovištím, Eh, prostě aby jim pomáhali a těm státním institucím pomáhali rozpoznat, zda ta výuka odpovídá nebo neodpovídá. A to je něco, co by pak dokázalo splnit ten daný termín, protože vlastně o co nám běží, aby ten člověk do tří měsíců například měl jasno, jestli mu je nebo není uznána kvalifikace a co mu chybí k tomu, aby mohla být eventuálně uznána. To je to, čeho my jsme měli docílit. A tady skutečně je prodlení, které trvá několik let a je to věcí nejenom kapacity, ale zároveň neschopnosti vůbec porozumět a obsáhnout způsob výuky v různých, na různých školách e, v celé Evropské unii. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Ivan. Paní předsedkyně, děkuji. Já zcela sdílím velkou část toho, co tady bylo sděleno, zejména paní Rojtovou. Já neznám to téma, které je tak složité, neznám ho tak, eh, tak dobře, ale musím přiznat, že v hloubi srdce jsem byl trošku zmaten při čtení tohoto dokumentu, protože jsem měl pocit, že jsem vlastně úplně nepochopil, zda ano či ne, ta směrnice je při transpozici implementaci efektivní či není. A jak jsem to pochopil, tak není možná proto, že máme nějakou zkušenost, nějaký ohlas od našich profesionálů v našich zemích, systém zdravotnictví je tady uváděn jako klasický příklad, je to úplně normální, ukazuje se na tom, jak je to obtížné. Vidím, že to je úplně typický příklad vlastně toho špatného obrázku, které, který můžou získat naši spoluobčané o Evropě. To znamená, těch chci to dovysvětlit, vynikající nápad eh, směrnice s dobrým úmyslem, která se snaží přispět těm hlavním evropským myšlenkám, ale materiál tak složitý pro používání, že člověk musí být opravdu přesvědčeným Evropanem, evropským občanem, aby se toho chopil a zjednodušilo mu to běžný život. Mezi těmi poznámkami a návrhy Eh, je mnoho těch, které se snaží zjednodušit eh, celý ten materiál. Když hovoříme o tomto tématu, tak vše vlastně na lokální úrovni je zorganizováno tak, že v podstatě se to nedá aplikovat, nebo tato směrnice se aplikuje velmi těžce, protože všechno v té v praxi k tomu přispívá. Profesní organizace, které samozřejmě eh, se snaží hájit své lidi, které jsou velmi citlivé na, na vývoj svých eh, oborů. Potom jsou tu lobistické skupiny, které se třeba moc nepřejí, aby se věci pohnuly, takže ty brzdy jsou opravdu značné. A tak si říkám, zda opravdu legislativní vylepšení vylepší ty věci v praxi. Čili jinými slovy, mezi těmi mm, určitými orientacemi, které chceme doporučit komisi, by nebylo nejlepší říci, že je potřeba zjednodušit přístup k tomu obyčejnému člověku, aby se rychle mohl dostat eh, k jádru věci, pochopit to. Já to vidím také z toho lékařského hlediska, když zdravotní sestry nebo lékaři chtějí prosadit své právo, tak vlastně nevědí, jak postupovat a najednou Evropa, která je měla zjednodušit eh, život, tak se stává nedostupnou horou. A to je to, čemu bychom měli zamezit. Je to určitý návrh, je to určitý směr, který bychom mohli možná rozvinout v následujících měsících. Možná tou cestou by mohla být mm, realizace jakéhosi jednoduchého nástroje, aby skutečně každý jednotlivě se mohl opřít o tento text a abychom donutili vlastně tu místní úroveň náš materiál aplikovat. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám. To byly dobré otázky, které skutečně by měly být zodpovězeny. A paní Weiler má nyní slovo. Paní předsedkyně, děkuji. My jsme tehda v rámci schvalování již tušili, že to bude obtížné, ale jak veliká bude ta nedůvěra, to jsem si ani já nedovedla představit. A proto děkuji za uh, velice uh, hluboké objasnění situace, paní Silvas. A mám na vás tři otázky. První. Považujete tuto vaši studii za skutečně reprezentativní, vzhledem k tomu, že téměř 3 členských eh, států ehm, směrnici ještě vůbec netransponovali. Já to považuji za velmi problematické. Vzpomínám si, že tenkrát při schvalování tří země, eh, zejména Lucembursko, se vyslovili proti směrnici, ale pak nakonec řekli, dobře, mm, budeme spolupracovat. A ty země, které byly eh, proti, Eh, patří nyní též k těm spozdilcům. Eh, možná, že to souvisí i s jakousi politickou eh, neochotou nebo zdrženlivostí. Druhý problém je ten systém IMI, je to systém, který eh, je mm, veřejně nahlédnutelný, nebo je to pouze síť ehm, kníž, nebo do níž mají vstup pouze zmocněné osoby, anebo mohou se eh, i občané na tuto síť obrátit a zjišťovat, proč jejich profese například není ještě uznána. A třetí bod, ehm, to jsou judikatury Evropského soudního dvora, o nich jste hovořila. Já se domnívám, že respektive eh, jsou to všech, ty, které jste zmínila, jsou všechny, které toho času um, teda vyšly, nebo dosud vyšly, anebo jsou ještě i další judikatury. Je to skutečně nesmyslné Eh, když se podíváme na ty profese, které jsou předmětem těch judikatur a nevěřím, že tito lidé se nechají odradit od eh, práce v jiných členských zemích. Eh, jiná věc je, to je pravda, ehm, oblast zdravotnictví. Paní Rojtová to vylíčila velmi ehm, výmluvně tady skutečně se zatím skrývá větší problematika. Jestliže zemím, které již nyní jsou v potížích, nepomůžeme a necháme je vykrvácet, pokud jde o eh, poskytování zdravotní péče. Dokonce Německo, dobře rozvinutá země, eh, nedokáže zabránit tomu, aby eh, lékaři odcházeli do Švýcarska, Norska, Velké Británie. Nedokážeme tomu zabránit. A mm, paní Rojtová, nesouvisí to jenom se mzdou, nebo teda s platem, protože ten plat není vždy špatný, ale tež s pracovními podmínkami, s plochými hierarchiemi hierarchiemi nebo teda s jinými aspekty, na které jsou lidé pracující ve zdravotnictví choulostiví, respektive kladou na, na to důraz. Samozřejmě i s platem. Určitě je mi jasné, že mezi Rumunskem a Švédskem e, jsou světy, e, pokud jde o odměnu, ale samozřejmě pracovní podmínky se liší. E, čas, pracovní doba, hierarchie a tak dále. Tady se skutečně ocitáme v dilematu. Možná, že i komise by se k tomu měla měla ještě vyjádřit. Ostatně také se počítá ještě s jedním eh, slyšením na toto téma, abychom si řekli, jak na straně jedné neomezovat volný pohyb pracovníků, to je zásada, jak kolegyně uvedla, ale na druhou stranu bychom rádi věděli, co členské státy hodlají dělat, aby zabránili tomu, že některé země úplně vykrvácejí, pokud jde o zdravotnictví. To se netýká pouze Rumunska a Bulharska, ale dokonce už i Německa, některých regionů v Německu, kde eh, lékaři nechtějí prostě pracovat. A tam se samozřejmě dá velice eh, těžce pracovat s tlakem, nemůžeme na ně tlačit. Takže v rámci toho plánovaného slyšení by snad bylo možné nezbytné, abychom oslovili i zmocněnce nebo zástupce rady pro vzdělávání, abychom eh, se od něj též dozvěděli, jak odstranit a odbourávat překážky a bariéry v tomto ohledu. Dankeschön. Zum haben wir Herr Lechner. Bitte. Děkuji, pan Lechner. Äh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také předři za tu zajímavou skudy. I u nás ve výboru to byla velice dlouhá a obtížná debata, protože je to opravdu velice obtížné téma. Už jsme to slyšeli. Máme občany, kteří si stěžují, že jejich kvalifikace není uznána v jiné země, ale zároveň si stěžuje, když vlastně u něj v zemi pracuje někdo z jiné země, který má adekvátní kvalifikaci. Uh, tak to prostě je. V našich zemích máme celou řadu struktur a tradic. Proto bychom měli akceptovat, že něco takového prostě déle trvá, jak z, právní, ze stránky právní, tak prostě i z toho hlediska praktického. A samotná směrnice se věnuje právě tomu tématu, abychom zde neměli takovou tu neospravedlněnou takovou jako tu, tu separovat, separaci, protože je důležité, abychom zde měli vyváženost, i co se týče ochrany spotřebitele. Abychom se neměli příliš mnoho bariér. A máme zde samozřejmě i to, co říkala paní Baranová, ale nesmíme to, jak se směšovat s tématem uznávání profesních kvalifikací. je to otázka, které by se měly věnovat odborníci a samozřejmě i samé členské státy těm se nezabraňuje, aby měli, měli své předpisy pro profesní kvalifikace, například snižovali ta kritéria nebo ta kritéria zostřovali, zpřísňovali, pokud eh, podle toho, jak mají zájem na tom, aby k nimi přišli pracovníci z jiných zemí, či naopak nepřišli. Takže právo je jedna věc, což jsem již řekl, a praxe, realita je ovšem věc jiná. A naší stálým úkolem také i komise je, abychom se tím zabývali. Důležité je také toto proč se, se snaží teď něco učinit, nebo proč vlastně nečiní nic proti členským státům, které tu směrnici plně neimplementovaly. Vy tady padlo, že některé směrnické státy to ještě neimplementovaly plně. Co vlastně to znamená? Jsou to nějaké maličkosti, které chybí, nebo to jsou závažné oblasti? A další věc, je jasné, že zde budou stále stížnosti, budou si stěžovat občané, na které se jaksi nedostane. A je důležité, abychom tyto stížnosti schromažďovali, strukturovali a snažili se na základě těchto stížností vypracovat kritéria, abychom zjistili, čím to vlastně je, že to nefunguje. Zda je možné to ze, vše, ze všeobecnic, anebo zda by bylo možné vypracovat jakousi databázi, která by nám poskytla praktický přehled abychom tedy věděli, kde to skřípe a kde je třeba to nějakým způsobem prakticky přizpůsobit. Děkuji. Já bych vám chtěla připomenout, vážení kolegové, že na tuto debatu nám máme ještě, nebo máme ještě 10 minut ehm, na tuto debatu, tak abychom pak měli dostatek času pro zprávu paní Šaldemoze. Takže mm, žádám a prosím další diskutující, aby byli struční, abychom eh, si pak mohli vyslechnout i odpověď komise. Odpověď pana Juvena k článku 51 směrnice. Dále se hlásila paní Rapty. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι... Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, vedeme takovouto diskusi, tak to hlavní tady mezi námi je, abychom byli vzájemně velmi upřímní. Tak já zkusím být upřímná. I když eh, řekneme, že to, co řeknu, možná nebude moc příjemné, tak za prvé je tu otázka jazyka, který používáme je to jazyk, jak řekl správně zástupce komise, jazyk, který vlastně většina občanů prostě neumí, nezvládá. A my bychom to měli udělat tak, aby jazyk byl co nejjednodušší. Pak je to otázka tedy těch odborníků, profesních organizací a spotřebitelů, ať už je to lékař, zdravotní sestra, učitel, tak nabízí služby svým způsobem tomu uživateli, tomu spotřebiteli. Takže bychom se měli dívat na rub i líc toho problému. Přece nemocnice tady nejsou proto, aby zaměstnávali lékaře a sestry. Jsou tady proto, aby léčili pacienty. Čili lékaři a zdravotní personál, jejich kvalifikace, musí být eh, vlastně spojena s tím, že poskytují určité služby pacientům. A je potřeba, aby všichni pacienty na celém evropském území měli možnost eh, využít systém, který jim umožní se uzdravit jak už to říkal tady kolega, jestli, kolegyně z Bulharska, jestliže tedy půlka sester uteče, tak potom samozřejmě eh, občané, pacienti v Bulharsku mají problém. Já jsem eh, z Řecka. Eh, Řecko má nej, nejhorší výsledky v podstatě tady v té oblasti, ale otázka kvalifikace v Řecku to je věc, která nás velmi, velmi zatěžuje. A je otázka, zda se to zařadí do otázek vnitřního trhu či ne. U inženýrů, lékařů, učitelů, architektů, ten hlavní problém je zaměstnání. To je to, co je pro ně zásadní. A možnosti, které v té které zemi existují. A pak se na to napojuje otázka profesních kvalifikací. Mně se zdá, že Tyto odborné kvalifikace se vyžadují, protože se domníváme, že musí být nějakým způsobem zajištěny a často v členských státech, včetně Řecka, ta, ty kvalifikace jsou prezentovány tak, že slouží jako filtr. Filtr, který zabrání dalším osobám, dalším státům, aby chodili pracovat do té které země. A ještě otázka článku 15 komise to řekla. Týká se to také vytvoření společné kvalifikační základny. A já se chci zeptat na toto. Máme nějaké informace o profesních nebo odborných svazech, protože tyto profesní svazy jsou opravdu schopné něco prosadit. Tady třeba mám na mysli Evropský svaz psychologů. A co se týče mm, té charty, tak si myslím, že společný základ vytváří dostatečný prostor pro tuto chartu. A tato charta by se měla stát realitou. Děkuji. Děkuji, následuje pan Korea. Děkuji, já se vynasnažím o stručnost. Já jsem si vždy představoval, že tato směrnice a její implementace bude složitá. Z, poha- z povahy věcí to tak musí být. Pokud jde teda o stav implementace v jednotlivých zemí, tak se chci eh, zeptat, do jaké míry je to vlastně pravdivé, protože tady nejde pouze o pohyb, volný pohyb, jde také o právo na vzdělávání. Eh, já se domnívám, že termín implementace je skutečně příliš ambiciozní eh, a souvisí to tež se sektorem, který není zvyklý potýkat se s evropskými institucemi. To je tež jeden z problémů. Faktem je, že všechny, e, teda žádná členská země to e, ne implementovala do termínu. Zdálo by se teda, že nemají dostatečný respekt eh, vůči evropským institucím. Klíčový problém tady je problém důvěry či nedůvěry a to je důvodem spoždění. Eh, Hovořilo se o protekcionismu, to souvisí s tradicemi, s určitou kulturou, která se rozvíjí už mnoha léta v sektoru a bude trvat také dlouho, než se to odbourá kultura, O tom musíme hovořit také. Pokud je o řešení, já se domnívám, že důležité je, aby vlastně eh, se soukromé hospodářství, soukromý sektor jak si pronikl do té oblasti. Také jsme hovořili o využití jazyka nebo správný, o správném jazyku. Pohybujeme se v eurožargonu, bylo by asi eh, lepší, kdybychom používali eh, jednoduššího eh, způsobu vyjádřování s příslušnými osobami má-li to být implementováno rozumně, tak eh, si toho musíme uvědomit. Systém IMI, to je systém informačních technologií. Jestliže pro něj neexistuje jasný plán a jasná úprava, podle níž budeme všichni k tomu přistupovat stejnou metodou, tak to je tež problém. A další bod – Řeklo se, že mm, potřebujeme zjednodušený zjednodušené řízení pro občany, kteří jejichž práva jsou porušována, jestliže eh, dochází k prodlevám, eh, uznávání a tak dále, nemůžou potom eh, nastoupit do zaměstnání v druhém ženském státu. Děkuji. Pan Korea. Děkuji. Ta zpráva je dobrá, užitečná, protože alespoň jsme si uvědomili, že tu máme problém, který eh, se těžko řeší. A vidíme tu překvapivou sílu institucí. Takže je potřeba vést úvahu v tomto směru. A myslím si, že vedle národních legislativ by bylo potřeba tam zařadit otázky trhu, protože otázka lidských zdrojů je tak trochu otázka černé skřínky. Je potřeba tu černou skřínku otevřít a podívat se, co v ní je. On volný pohyb osob je pouze jeden nástroj, který umožňuje dobré fungování trhu. Ale pokud k tomu přidáme otázky, nabídky a poptávky, tak ten problém nebude. Samozřejmě, když se podíváme na aplikaci směrnice, a když teda ukážeme na ty, kteří neplní úkoly, tak možná pokročíme. Ale není to úplně všechno. Teď ke komisi. Z hlediska norem se komise na to dívá tady z hlediska z úhlu pohledu volného pohybu. A otázka, eh, pardon, a odbory, které to řeší, se zase na to potom dívají z hlediska trhu. A mně se zdá, že je potřeba vzít v úvahu další otázky. Je pravda, že nabídka a poptávka na národní úrovni existují, ale je potřeba moci srovnat, porovnat informace v oblasti kvalifikace strategické eh, kvalifikace. Pan Lechnen hovořil o nějaké si databázi. Samozřejmě možná bychom měli říci, kolik času každá země potřebuje. Děkuji. Thank you. And finally... Děkuji. A nakonec, paní Rüle, doufám, že budete stručná. Jeden bod, který zde ještě nezazněl, bych chtěla zdůraznit s ohledem eh, na komisi. Vy jste eh, kritizovali otázku s těmi jednotnými kontaktními body. Eh, já bych chtěla doporučit, abyste na příště udělali studii o dopadech těchto mnoha jednotných národních kontaktních bodů a zdali eh, nebylo i toto důvodem pro spožděnou implementaci. To, má, to eh, by se mělo skutečně ještě proskoumat. Druhý bod. Nevím přesně, jestli to už zaznělo. Já se domnívám, že veřejná databáze by lecos vyřešila. Já jsem se již doslechla, že v členských státech se vyvíjí tlak na vzdělávací systémy s důvodem, s odůvodněním toho vzájemného uznávání. Nevím, jestli se to tež již zaslechli. Jde zejména o vzdělávání zdravotních sester. To považuji za velmi problematické. Kdybychom měli databázi, která je veřejně přístupné, pak by takovéto zneužívání, protože to je zneužívání, jestliže tvrdíme, že to to má dopady, protože směrnice nemá dopady a nemá mít dopady na vzdělávání, pak by se toto mohlo odstranit. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, děkuji mnohokrát. Nyní teda zazněla celá řada velmi pádných otázek, například článek 15, článek 21 a já dám slovo nyní eh, paní Silvas a i komisi. Napřed má slovo komise. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k pokročilému času ehm, se pokusím o stručnost. První bod, který bych chtěl zodpovědět. Eh, Padlo mnoho otázek o zdali je směrnice skutečně efektivní, účinná, zdali pomáhá občanům. Tady musí dospět eh, komise k hodnocení, k evaluaci, tak jak to směrnice i předpokládá. To budeme provádět již ehm, pod novou komisi Určitě jste pozorně naslouchali panu předsedovi Barozovi, který minulý týden prohlásil, že evaluace ex post je velmi důležité téma. Já ještě nemám nového komisaře, takže prosím o pochopení, že jsem v této otázce obezřetný. Bude na vás, jak dalece půjdete s otázkami. Vy jste se dotkli konkrétních otázek mobility personálu v oblasti teda lékařského personálu, zdravotních eh, sester a tak dále. Abych to vyjasnil, my máme aký eh, o eh, medicínské oblasti, které harmonizuje otázku vzdělávání zdravotnického personálu a lékařů toto aký existuje již 30 let a nikdy jsme nepomysleli na to, zdali to máme dále hodnotit, přeskoumávat a tak dále. V této chvíli s napětím sledujeme diskusi o Lisabonské smlouvě, protože Lisabonská smlouva, pokud by vstoupila v platnost, počítá s tím, že se v této oblasti přejde od eh, jednomyslnosti ke kvalifikované většině v radě. Vidíte <laughs> na tom, proč jsem dnes tak opatrný ve vyjadřování. Dále otázka dva roky další téma. Já se domnívám, že bychom měli zohlednit, že na rozdíl od směrnice o službách 80 až 90 v této směrnici již předtím bylo obsaženo v AKI. Pouze nyní to bylo sloučeno v jednu jedinou eh, směrnici. Když to srovnáváme se směrnicí o službách, tak je v tom rozdíl. Mnohé již existovalo předtím z toho, co je nyní zanuto v jedné směrnici. Další tematický blok, to jsou práva občanů Tady jde o takzvaný rekur individuel, článek 51 IMI databáze této chvíli toho nemohu eh, říci mnoho o tom, jak konkrétně působí článek 51. Ustanovení existuje, nyní teda se podívám na to, zdali to členské státy skutečně provádějí a zdali občané mohou eh, se dovolat svých eh, práv. Má občan přístup k informačnímu systému vnitřního trhu? V této chvíli nemá. Hovořilo se hodně o jakési databázi. Tato databáze existuje je k dispozici na naší webové stránce a obsahuje již množství datového materiálu. Dále jste se dotkli otázky, otázky, zdali fungují eh, ty kontaktní eh, orgány. Já souhlasím, že fungují, nechci je kritizovat, ale domnívám se, že je důležité, když je ve směrnici eh, upravíme, tak je nutno, aby skutečně fungovaly na národní, na národní úrovni. Tady prosím o podporu ze strany parlamentu. Komise se samozřejmě zavazuje, pokud jde o vlastní personál k nulovému růstu, zero growth ale ty národní kontaktní body by měly posloužit i k tomu, aby v místě eh, pomohli občanům, tak aby si ušetřili zdlouhavý pochod soudními instancemi. A ještě závěrečná poznámka. Co dělá komise, aby jaksi nabádala členské státy k implementaci? Náš záměr je do, záměr je do konce listopadu zpracovat a vydat v podobě tabulek hodnocení členských států. Vy znáte to hodnocení, které se týká eh, vlastně všech kritérií. My chceme koncem listopadu eh, zveřejnit tabulky o tom, jak si členské státy stojí, kdy by eh, mělo dojít k mm, implementaci posledního opatření, jak byla implementována opatření ehm, směrnice o službách a tak dále. Common Platform, společná platforma. A jak to vypadá um, ze strany psychologů? Tady šlo také o to, do jaké míry je reglementována profese eh, psychologů v jednotlivých členských státech a zdali existuje instrumentárium. Eh, zásada je, že evropské právo má eh, pomoci, eh, na pomoci volnému pohybu pracovníků. Eh, já se setkám s psychologi příští týden, povedu s nimi podrobnou diskusi a jinak vám děkuji za vaši pozornost a vzhledem k času nechci pokračovat dále ve svých odpovědích. Děkuji. Děkuji, mani, paní Silvas. Thank you. I shall also be very brief. Děkuji, budu velmi stručná. A zkusím velmi rychle zareagovat na otázky, které tady padly. Paní Peller měla několik otázek v tom smyslu, zda studie je reprezentativní. Já bych řekla, že ano, protože my jsme opravdu skontaktovali všechna ta kontaktní místa v členských státech, takže myslím, že to opravdu pokrývá všechny členské země. Co se týče systému IMI, e e, k tomuto nástroji, a komise o tom již hovořila, zda občané mají přístup. Ne, to si nemyslím, je to daleko techničtější, odbornější věc, takže to můžou používat eh, kontaktní místa. Ale prostě zase občané mají přístup do sítě Solvit, to znamená, že ta může přímo odpovědět občanovi. Toto je tady možnost eh, přímého napojení občana. Soudní dvůr, vy jste se ptali, eh, jak je to s těmi rozsudky, ještě pár rozhodnutí se, na pár rozhodnutí se čeká a co se týče přímo nás, je tady, jsou tady čtyři případy, čtyři věci, které se týkají nedostatku komunikace a pak je ještě pár věcí, které běží. Myslím si, že pak ještě budou individuální případy, eh, kvůli kterým se lidé na dvůr eh, obrátí. My jsme ne, nějak neprohlubovali tuto otázku. Tak. Paní Rapti se ptala, zda máme více informací o eh, postupu odborných svazů, profesních svazů, jaké je jejich stanovisko zda mají nějaké společné a podobně. Jsou tady příklady ve zprávě. Třeba psychologové, ty se vyslovili ve prospěch určitého evropského certifikátu psychologie. Inženýři také navrhují něco podobného, jakousi profesní kartu. Takže nemohu říct, že zajde o tendenci, která bude pro všechny asociace nebo svazy stejná a zda něco teda budou chtít na evropské úrovni. Ale říkám, my jsme nakontaktovali jenom málo těch svazů. Děkuji. To bylo velmi zajímavá diskuse, skutečně. Hlavně, když tady byly zmíněny pro někoho, jako já, kdo dělal studie filozofie a nikdo tady filozofii nezmínil, tak nevím, jak by to vypadalo s tím vzájemným uznáváním mezi řeckými a finskými filozofy. To asi ještě nebudeme moci vyřešit, čili velmi zajímavé diskuse, hodně účastníků, hodně otázek. A máme tady před sebou před obědem další zajímavé téma, informace o potravinách spotřebitelům. A hned dám slovo paní Šaldemoze. Děkuji. Jsem ráda, že dnes máme čas hovořit o tomto tématu, na rozdíl od minulého týdne ve výboru, když jsme čas neměli. V minulém funkčním období jsme strávili ve výboru mnoho času s tímto tématem. Měli jsme zprávu výboru IMKA, o které jsme hlasovali, bylo to a stanovisko výboru IMKA. Promiňte, řečník se ptá, zda má počkat, než všichni opustí sál. Prosím tedy, opouštějte sál rychleji. Děkuji, paní předsedkyně, říká paní zpravodajka. Již jsme hovořili o stanovisku IMKA, které se týkalo také výboru pro životní prostředí. Ten se ovšem rozhodl ten proces znovu obnovit téměř od začátku a vyzval některé výbory, aby vypracovali nová stanoviska a to dává i našemu výboru možnost, abychom se tímto tématem ještě jednou zabývali. Máme nyní nový parlament a noví poslanci by také tedy měli obdržet, dostat možnost, aby vyjádřili své mínění. Něco nejdříve k časovému harmonogramu ve výboru Envy a potom v našem výboru a pak ještě eh, vysvětlím, osvětlím takové to zázemí toho návrhu a také to, co je ve stanovisku IMKO, který jsme již vypracovali a pak pohovoří o tom, jak si představuje naší práci v budoucnosti. Uh, za výbor ENVY, máme paní zpravodajku a ta říkala, že výbor ENVY počítá s tím, že svou zprávu předloží v březnu 2010, respektive schválí. V plénum by se potom o tom mělo hlasovat v květnu 2010. To je tedy lhůta, kterou máme pro naší práci. A proto navrhuji, abychom opravdu tomu věnovali ten potřebný část a celou tematiku ve výboru řádně prodiskutovali. Svou zprávu bych potom ráda poslala na překlad 11. listopadu abychom potom mohli projednávat můj návrh stanoviska 1.12. A co se týče pozměňovacích návrhů, tak tam bych navrhovala lhůtu 7.1. a 25.1. bychom o pozměňovacích návrhech mohli hovořit a 23. února bychom o tom mohli ve výboru hlasovat. Tím máme dostatečné množství času, abychom to řádně prodiskutovali, což je naším cílem. Ale je jasné, že k tomu dojde, pokud zde bude vůbec přání měnit stanovisko, které jsme v podstatě již schválili. Celý proces bychom mohli i urychlit, která se týká stínových zpravodajů, ti by se měli vyjádřit, jak rychle chtějí pracovat na tom stanovisku, eh, potažmo vlastně kolik na tom stanovisku chtějí měnit. Chci ještě něco říct si k návrhu tohoto k obsahu tohoto návrhu. Jedná se o tedy nařízení o informacích o potravinách. Je zde snaha, aby všechny ty různé kritéria, která mají ty údaje o nutričních hodnotách a o potravinách, jak si sloučit v jeden jediný dokument. Máme zde dva základní prvky toho dokumentu. Jedno je to všeobecné, Eh, označování potravy, například jak velký má být text na té etiketě, jaké alergeny se musí označovat, jaké složky, jaké prvky se musí označovat, jak to vypadá s označení země původu, má tam být či ne. To je taková první část toho nařízení. A ta druhá část obsahuje ustanovení, která se týkají údajů o nutričních hodnotách. A zde je snaha, aby to bylo povinné, aby tedy ty údaje o nutričních hodnotách byly povinné údaje. To bylo také důležité v rámci nacích diskuzí, protože všichni poslanci vyjádřili velký zájem o to, aby to bylo povinné. Měli jsme 238 pozměňovacích návrhů, které se týkaly pouze našeho stanoviska ve výboru Imko. Proto bych eh, také chtěl poděkovat paní Vaňo za dobrou spolupráci na tomto stanovisku. Byl to opravdu velký klus práce, který jsme odvedli, protože nebylo jednoduché na základě 238 pozměňovacích návrhů vypracovat jednotný text. Ovšem, podařilo se nám to na... Podařilo se nám to. Nakonec jsme se shodli na deseti velkých pozměňovacích návrzích, do kterých jsme schromáždili problémy, které jsme analyzovali. Shodli jsme se rozhodně na tom, že co se týče těch nutričních hodnot, tak zde by měla být taková báze buď 100 gramů či 100 ml, jakožto povinná báze. Tedy neměla by to být pouze velikost osoby. Pak jsme se shodli na tom, že ten seznam bychom měli rozšířit. Jedná se o seznam těch nutričních látek, o kterých mají být dány k dispozici údaje. Pak jsme nalezli kompromis také co se týče dalších povinných údajů. Ty se týkaly například data, kdy, byl, kdy byla ta potravina vyrobena, potom například u ovoce se to týkalo, zda je to ovoce nějakým způsobem ošetřené, takže si myslím, že jsme opravdu nalezli řadu dobrých kompromisů, na kterých se shodly všechny frakce. Proto bych měla toto doporučení, abychom na tom návrhu příliš mnoho nezměnili. To je ovšem v rukou výboru. Vy sami si musíte rozhodnout, jak chcete postupovat v této otázce. Já osobně bych ráda změnila jednu věc v tom stanovisku, které jsme schválili v minulém parlamentu, a to ty takzvané guideline daily amount, tedy takové ty doporučené denní dávky. Tedy podíl na doporučené denní dávce, kterou by člověk měl denně skonzumovat v rámci určité látky. Ovšem na tom jsme se neschodli a proto by bylo možná nejlepší to celé vypustit. Například v Dámsku došlo k velice živým diskuzím o tom, zda vůbec je možné takovouto informaci užitečným způsobem poskytnout. Tedy to procento na té doporučené denní dávce, kterou by člověk měl konzumovat. Protože například zelené jabko by podle tohoto kritéria vypadalo jakožto méně zdravé než jedna porce oslazených konfliků. Ale my chceme přeci dát spotřebiteli jakýsi návod toho, co je zdravé a co ne, a tímto způsobem ho pouze mateme. Takže si myslím, že tento údaj GDA opravdu je takový sporný. Ovšem, jak budeme postupovat dále, to je otázka stínových zpravodajů. Takže si musíme rozmyslet, do jaké míry chceme změnit stanovisko bývalého výboru IMCO, a nebo si také můžeme říct, že ho ponecháme tak, jak je, nebo ho změníme pouze minimálně. Máme dostatek času, ale pokud by nebylo nutné ten čas vyčerpat, mohli bychom to celé také urychlit. To byla má slova na úvod, doufám se, těším se na vaši spolupráci a rád si vyslechnu vaše názory. Děkuji. Many thanks. Děkuji vám. A dále hovoří pan Kreutzmann. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám za to, že i v souvislosti s touto směrnicí si musíme uvědomit několik zásad. Ta směrnice má poskytovat spotřebitelům informace a proto je důležité, aby ty informace byly jasné, srozumitelné a čitelné. A musíme též dbát na to, aby eh, nákladnost informací nevedla k tomu, aby malé, středně velké podniky byly vyloučeny z trhu, protože ty informace, které budou muset poskytovat, ehm, budou příliš Eh, nákladné. A další body. Já se domnívám, že GDA by bylo dobré, musíme, eh, musíme spotřebitele informovat, ale zase eh, ne jim jaksi diktovat věci. Jestliže lidé, když kupují produkt, se mohou informovat, jak jaká je například kalorická hodnota a v jakém poměru stojí k eh, doporučeným denním hodnotám, jak vysoký je obsah cukru, soli a tak dále ve vztahu k tomu, co je doporučná denní dávka, tak je to stručná, jednoduchá informace a spotřebitel se může rozhodnout. Nesmíme ho mentorovat a proto je důležité, aby ta směrnice obsahovala i definice, tak aby výrobce neudával pouze ty informace, které eh, se mu líbí nejvíc. Je důležité, aby ta směrnice obsahovala určitá zadání eh, o tom, jaké a jak eh, informovat. Toto musí být pak jasné a pro podniky by to mělo být příznivě z hlediska nákladů. To je důležité také k sjednocení vnitřního trhu. Je to důležitý krok k tomuto sjednocení, protože výrobky výrobci přece produkují pro eh, vnitřní trh, někdy pouze pro národní trh, ale mají mít možnost též své produkty nabízet eh, v rámci celého vnitřního trhu a proto je důležité, abychom získali takto jasné, jednoznačné úpravy. Děkuji. Děkuji, paní Rühle. Ich war Bericht, ich war... Já jsem byla stínovou zpravodajkou právě naposledy v tom minulém výboru a také jsem velice trpěla těmito pozměňovacími návrhy, kterých bylo více než 230. A byla jsem také u těch jednání, kde jsme se snažili o kompromisy a tam panovalo velice napjaté prostředí. A proto bych doporučila, abychom vycházeli z té původní zprávy, abychom se opravdu detailně vším nezabývali, abychom se podívali, kde společně vidíme ty hlavní problémy v té zprávě a které věci můžeme nechat tak, jak jsou. Já si myslím, že máme dostatek jiné práce a že není důležité, abychom zde začínali znovu zcela od začátku, protože si myslím, že ty kompromisy asi by stejně nevypadaly jinak, než jak jsme k ním dospěli minule, takže by to byl ztracený čas. Ještě k těm GDA. Já si myslím, že by se to mělo týkat víc silněji zpracovaných produktů, ne primárních produktů, protože zde mají spotřebitelé nejasnosti, ne u produktů, které sami vyrostou na poli, jako jsou brambory nebo jablka. Děkuji. Pane Švábe, chcete se ujmout slova a reagovat? Jakožto stínový zpravodaj EPP? Prosím, paní Weisgerba. Děkuji, paní předsedkyně. Téma označování potravinové téma a přála bych si, abychom jsme o tom diskutovali znovu. Máme zde několik nových kolegů a i z tohoto důvodu. Tenkrát jsem si tu zprávu detailně nepřečetla a proto si myslím, že je to důležité déva. Měli bychom se těm základním otázkám věnovat znovu. Tedy ještě jednou mé, mé názory na základní témata. Před, řekla bych na začátek toto. Potřebujeme jasné označování potraven. Mohli bychom to nějakým způsobem dostat do tady do tohoto nářízení a myslím si, že by to byl důležitý signál. Včera jsme měli demonstraci producentů mléka. I to by bylo dobré, abychom tam měli jasnou regulaci, abychom zabránili vědomému klamání spotřebitele. Proto bych byla ráda, kdybychom spolupracovali příčně mezi frakcemi a opravdu tam měli jasné úpravu. A teď ještě k těm napínavým tématům, kde asi budeme mít rozdílné názory. Nejdříve bych eh, chtěla souhlasit eh, s kolegy z liberální strany, co, co se týče malých a středních podniků. Já si myslím, že je důležité, aby měli pozmínky, po, výjimky, promiňte, a i to, co říkala paní Riley, je také správné, abychom se soustředili na produkty, které již prošly jakýsi potravinářským průmyslem, produkty vyrobené a zabalené. A teď, co se týká eh, toho barevného označování a toho GDA. Já jsem rozhodně příznivkyní eh, toho GDA a to jakožto alternativy k tomu barevnému označování. Protože když se podívám na nějaký výrobek, například na pizzu, tak na první pohled vidím, když tam mám ty GDA, kolik procent tuku, cukru, eh, nasycených masných kyselin sním, když to pizzu sním. A vím, že když jsem si teda dala tu pizzu, tak eh, si večer budu smít, smět dát pouze salát. Ale eh, když tady budu mít to barevné označování, které mi bude jaksi předstírat, eh, já nevím, olivový olej třeba bude muset být červeně, i když je zdravý. Takže když tam budu mít jakési to barevné označování, které se bude týkat tuku a cukru a tak dále, tak budu mít následující problém. V podstatě to bude předstírat, že to je něco dobrého, například budu mít zelenou, tak si budu myslet, že budu moct klidně sníst tři nebo čtyři tyčinky. A přitom Tímto způsobem se velice rychle dostanou už do té červené oblasti. Proto si myslím, že ta informace, která se týká té doporučené denní dálky, je mnohem lepší, protože to barevné označování je příliš paušální. V parlamentu jsou také poslanci, kteří jsou toho mínění, že chtějí pouze nutriční hodnotu vepředu na obalu a jinak pouze absolutní údaje. Jak tento názor zastává například paní Zomerová. Já si myslím, že tyto GDA je taková dobrá kompromisní pozice a je to také návrh naší ministrině pro ochranu spotřebitel Ilzne Eignerové. Já bych tedy ráda se snažila najít pro tento návrh jakožto takovou si kompromisní pozici širší většinu. Co se týče paní kolegyně, která hovořila o jablku a o osazené mysli, musím říct, že jsem to nepochopila, jak to souvisí s těmi GDA, protože u těch GDA, například u oslazeného mysli, přesně vím, kolik cukru jsem snědla eh, v relaci s dopor- k doporučené denní dávce a mohu to přesně zařadit. A například to jablko, a všichni jsme říkali, že vlastně u jablka to nechceme označovat, protože je to produkt přímý. U toho jablka jsem to nepochopila, proč by to nemělo být zdravé. Uh, proto bych byla velice ráda, kdybychom zastávali takovou jasnou pozici, silnou pozici u těch potravin, které tedy prošly potravinářským průmyslem, ale u těch dalších věcí jsem rozhodně zastánkyní toho přístupu, kde chceme použít GDA. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Tarabela. Bien, je crois qu'en, cette Já si myslím, že je to velmi citlivé téma. Je tady spousta pastí, kterým je potřeba se vyhnout. A prostě asi nejlepší bude se mm, soustředit na to dobré. Jsou tu jasné, čitelné informace, které potřebujeme s nějakými měřícími jednotkami po 100 gramech, 100 ml, tak jak se to dělá dnes, čili tolik Eh, bílkovin, tolik cukru a podobně. Potom signál, který by nějak upozorňoval, že to je hodně sladké, málo sladké, sladké středně sladké, no dobrá. Když se podíváme na doporučenou denní dávku, tak jsem daleko skeptičtější, co se mne týče, protože také záleží na morfologii osob. Já osobně musím třeba být opozorný, čipsy mají 700 kalorií na 100 gramů, tak já prostě si to nemůžu dovolit osobně. Ale samozřejmě jsou tady mnozí, kteří, kterým to nemusí dělat žádnou starost, pochopitelně, takže opravdu záleží na každém jednotlivci. Také na nemocech někdo, kdo má cukrovku, no tak nemůže prostě jít sladké, tak jak chce je 500 milionů spotřebitelů v Evropě je velmi obtížné individualizovat tuto informaci, je potřeba být objektivní. A další věc, a tím skončím, věc zásadní, protože jsem zpravodaj za, pro stanovisko zemědělského výboru. My vždycky ve všech výborech tohoto mm, parlamentu hovoříme o oteplování, klimatickém oteplování. A musíme to také vidět eh, z toho hlediska produktu. Když máme třeba živočiš, eh, produkt živočišného původu, eh, teď v Belgii prostě bylo nedávno, zvíře se narodilo v Kanadě, bylo vychováváno v Austrálii a nakonec se dovezlo do Belgie. To je samozřejmě šokující ta, to zvíře prostě cestovalo po celém světě lodí, letadlem a najednou to oteplování jakoby neexistovalo. Tak samozřejmě e, tyto podmínky by také měly být uvedeny. Já samozřejmě ve své zprávě pro zemědělský výbor se na to zaměřím, a protože opravdu otázka, kde se to zvíře chová, kde se nakonec ocitne, to je poměrně zásadní. Asi bychom neměli podporovat spotřebu takovéhoto zboží, které cestuje po celém světě, zejména i živočišného původu. Já vím, že pro obchod to možná není nejlepší, ale opravdu je to informace, která by se měla ke spotřebiteli dostat, aby si rozmyslel, zda prostě takovýto produkt chce koupit. Nebo zda se zaměří na jiné produkty domácí provenience. To důležité je, abychom to dělali co nejjednodušeji, a to je samozřejmě poměrně obtížné, ale měl by to být asi náš hlavní cíl tady naší práce. Děkuji. many thanks. Děkuji vám mnohokrát. Paní Parvanová. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že pro nás je důležité aby to bylo jednoduché a vlastně přátelské pro spotřebitele. Je otázka, co uvést na um, přední straně, co na eh, zadní straně a můžeme skončit tak, že vyprodukujeme eh, půl metru informací k malé čokoládě. A to samozřejmě je neúměrné. Je důležité, aby spotřebitel eh, měl zásadní informace, ale nemusí mít tak podrobné informace, jaké eh, by byly eh, adekvátní pro mm, profesora biologie z Oxfordu. Takže nemusí tam být hluboký rozbor. Můžeme také použít barvy pro označení cukru, tuku, soli a energie, barevně to jak si eh, vyznačit a mm, o to má přece spotřebitel eh, zejména zájem. To by mohlo být na přední straně a na zadní straně eh, produktu by mohly být pak podrobnější informace. Například by tam mohly být informace o zemi e, původu, ať už se jedná o Argentinu nebo Bulharsko a tak dále, ale ne podrobnosti. To bychom si měli uvědomit. Někdy spotřebitelé prostě nejsou sto, um, respektive nerozhodují se podle eh, kritéria eh, původu ehm, pro daný produkt, ale rozhodují se podle jiných eh, hodnot a proto to musíme zestručnit a zjednodušit. Existují pak univerzity nebo univerzitní pracoviště, která analyzují ehm, teda požadavky pro spotřebitele, to znamená e, údaje, které mají e, být e, zveřejňovány a které nemají být zveřejňovány. To znamená, myslím, že bychom podle jejich rad se měli chovat a také omezit počet pozměňovacích návrhů, jinak to skutečně nebude už v příslušnosti této, tohoto výboru rozhodovat, co je podstatné, co není, i vzhledem k tomu, že kolem nás probíhá spoustu lobování. Děkuji. Pan Šváb. A pak paní Gebhardt a nakonec pan Motý. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já to zestručním protože obsahově mohu souhlasit s tím, co uvedla paní Weisgerber. Poté, co paní Šaldemoze pro náš výbor zahájí práce na tomto materiálu, tak jí chci poděkovat za ten praktický přístup, který již osvědčila. Jde o to dobrat se řešení, které nás přiblíží k cíli, totiž pochopit to, které eh, jaké nutriční hodnoty, jaké složky jsou obsaženy v potravině. A jestliže se podíváme na článek 51 eh, návrhu komise, tak člověka udiví, že výbor pro vnitřní trh se na tom celém podílí pouze jako výbor eh, zaujímající stanovisko. Já bych chtěl požádat zpravodajku, aby zvážila, zdali článek 95 nezavdává důvod i k tomu, aby se vlastně eh, ty úpravy formovaly i v souladu s stanovisky našeho výboru, protože tady jde nejenom o životní prostředí, ale také o politiku ehm, e, vnitřního trhu. Dále ještě k paní Weisgerber. Churchill vždy říkal, že ehm, věří pouze té statistice, kterou si sám sfalšoval. Před nedávnem e, vyšel článek v časopisu Spiegel, že dvě třetiny ehm, voličů e, si přáli semaforovou Eh, koalici. Já se ptám, chtěli semaforovou koalici, anebo chtěli spíše to, aby lépe pochopili ehm, složení eh, a rozmanitost eh, v politice. Já se domnívám, že to obtížné rozhodnutí, které si musí učinit sám pro sebe o tom, co v jakém množství ehm, bude konzumovat, že to nezjednodušíme ani tím barevným označováním na obale cílech. To znamená, měli bychom se orientovat nejenom podle toho, co si přejí výrobci, ani ne podle toho, e, co teda si přejí spotřebitelé nutně, ale měli bychom se dobra, dobrat ke kompromisům tak, abychom neměli tolik pozměňovacích návrhů jako posledně. Děkuji. Paní Gephardt. Děkuji. Chtěla bych poděkovat Kristel Šademoze za dobrou práci, kterou odvedla. A ráda bych také e, podpořila to, co řekla. Totiž ten přístup, to, to její doporučení, které se týká přístupu, abychom se pokusili pracovat dále na základě zprávy Verniu. To samozřejmě neznamená, že by bylo vše uzavřené pro nové členy, že není možné se znovu podívat na některé body a prodiskutovat je. To jistě ne, to bychom jinak neměli v našem výboru novou zpravodajku, ale navrhovala bych, abychom postupovali selektivně a opravdu se věnovali pouze těm otázkám, které jsou důležité abychom opravdu neotvírali to celé, jakožto celek, abychom tady zase neměli stovky pozměňovacích návrhů, které nakonec stejně povedou k těm samým kompromisům jako naposledy. Přihlásila jsem se o slovo na základě otázky paní Weisgerberové. Myslím si, že by bylo smysluplné, možná by to mohla udělat Kristel, abychom se ještě jednou eh, přesně věnovali tomu, co je vlastně myšleno tím systémem toho barevného označování, toho semaforu. Myslím si, že tady dochází k s tím nedorozuměním. Někteří si myslí, že ty barvy znamenají, že máme obal a na tom obalu máme jakýsi semafor, červená, žlutá zelená a že zde bude jedna barva pro celý produkt. Ale tak to není míněno. Je to míněno tak, že když máme to označení těch látek, které jsou v nich obsaženy, tak to označení je jaksi podpořeno těmi barvami, že se ukazuje, je tam mnoho cukru, středně mnoho cukru či málo cukru, mnoho tuku, málo tuku. O to jde. To je takové to řešení, to, to semaforu těch barev, které je podle našeho mínění informativní. Takže je možné, že u jednoho jediného výborku budeme mít u tuku červenou a u cukru třeba zelenou. A občan sám se může rozhodnout, potřebuji hledět spíše na to, kolik je tam cukru či kolik je tam tuku a podle toho se rozhodnout za výrobek koupí. O to jde, v rámci tohoto semaforového barevného řešení. Nejde tedy o to, aby jeden výrobek měl pouze jednu barvu. Proto by bylo dobré eh, to je ještě jednoznačně vyjasnit. Možná by to mohla udělat Kristl nebo někdo jiný. Abychom si opravdu uvědomili, že je to smysluplné řešení, protože vidím, že tady panují falešné, špatné představy o tom, co se tím myslí a na základě těch špatných představ někteří lidé odmítají tento koncept jakožto celé. Děkuji, paní Gebhardt. Červené světlo znamená nestartujte, nejeďte, znamená to pak nekupujte? Kdo ví? Pan Montis, další řečník. U socialistů je červená ta nejkrásnější barva. Is it so schön? <laughs> Is this... Je to skutečně ta krásná barva? Do we have Mr. Monti? Yes. Je tu pan Monti, prosím. Grazie, devo dire che mi ha anticipato. Děkuji. Já musím říci, že jste mi v podstatě, nebo jste za mě v podstatě řekla všechno. Já jsem ještě tu zprávu paní Šaldemoze nečetl, ale už jsem slyšel z jednotlivých poznámek, že ta červená by mohla dát eh, spotřebiteli pocit, že se nachází před takovou nebezpečnou volbou. My samozřejmě jsme zvyklí, že na červenou stavíme a přecházíme na, na zelenou. A mělo ta, ta signaletika, to označení by měla být pro spotřebitele jednoduchá. To by mohlo opravdu ale dát spotřebiteli pocit, že by se měl zastavit nebo naopak přejít. Tak já prostě si kladu otázku, zda takováto praxe bude užitečná. A teď se mi ještě zdá, že to základní na, na označování by mělo být to, že by to bylo, mělo být jednoduše čitelné můžeme říci, kolik je cukru, zda je to glukóza, sacharoza, zda je to eh, z jiného původu, třeba u diabetiků je potřeba tam mít také glykemický index a tak dále a tak dále, čili můžou, samozřejmě různé cukry mohou mít eh, různý, různý vliv na produkci inzulínu a podobně, čili to je velice různorodé, to s tím se už počítá a možná bychom také měli brát v úvahu rozdíl mezi produktem, který byl tedy nějakým způsobem zpracován, nebo produktem, který je přímo z pole a přímo jde na trh. Pak jsou produkty, které si eh, občané kupují kvůli nutričním hodnotám, nějakým specifickým hodnotám. Takže asi by se mělo ptát výrobců, co vlastně obsahují, možná tam mít nějaké zvláštní ukazatele, protože to je věc, která, která spotřebitele zajímá. Takhle to, pokud chce tady něco specifického. A jinak průměrný občan asi chce vědět, zda jí něco, co je opravdu velmi tučné, protože to je spojeno s dietami a podobně vědět, jaká je celková vyváženost eh, ingrediencí. To by asi na nálepce mohlo být, ale mělo by to být jednoduché. Já jsem tady pro to, co jsme říkali jako řešení, ty nutriční hodnotu. A co se týče původu zboží, aspoň za Itálii mohu říci, mléko, které v současné době piju, na něm se uvádí vlastně místo dojení, a to pouze ale na obalech čerstvého mléka. To znamená mléka, které se má spotřebovat během pár dní. Jinak, co se týče eh, těch konzervovaných eh, výrobků, tak tam ta informace není a já si myslím, že je to pro spotřebitele stejně důležité. On potřebuje vědět, zda mléko bylo vyprodukováno na místě nebo v regionu, nebo vědět také, zda ta kráva byla dojena v jiné evropské zemi. Například vědět, že mléko, které pochází z jiné země, třeba nemyslím, že by bylo horší, ale je to informace, kterou by si spotřebitel zasloužil. Um, now before I give the floor to... Děkuji a nyní, než dám slovo zástupci komise, tak má slovo ještě jednou paní Weisgerbe. Stručně, prosím. Ganz kurz nur, äh, pouze stručně. Chci reagovat na poznámku paní Hardové. Samozřejmě, že jsem pochopila ten systém toho semaforu. To je, já to naprosto chápám, jestli ten paušální barevní označování, o to vůbec nejde, abychom měli pro jeden výrobek pouze jedno barevné označení, to jsem zásadně proti. Ale já jsem také proti takovému tomu barevnému podložení těch jednotlivých informací protože pak se budeme mít v podstatě třeba čtyři nebo pět semafor pro cukr, pro tuk, budeme mít určitou barvu a tak dále. To je to, co vám jde. Ale já jsem i proti tomuto v řešení, protože za prvé budeme mít problém, a možná to paní předsedkyně právě mínila, že když se budeme mít například u dvou hodnot červenou, tak to možná spotřebitele odstraší. Dobrá. Ale pak je zde otázka, od kdy to bude žlutá, od kdy to bude červená, jaká budou ty kritéria. To vyvolá určitě velikou diskuzi a v podstatě mm, se stavím nad spotřebitele, protože mu tu informaci beru, tu konkrétní, Protože když tam nebudeme mít současně GDA, budeme mít pouze to barevné označení, tak opravdu spotřebiteli odejímá možnost, aby se sám informoval o tom, kolik z té doporučeně denní dávky snědl. Proto já jsem pro to řešení GDA a bez toho barevného označení, protože si myslím, že opravdu se stavíme na spotřebitele a dělá, učiníme za něj rozhodnutí, které by měl učinit sám. Já nevím, je, teď jméno toho kolegy z eh, výboru pro zemědělství, který říkal, že GDA má tu nevýhodu, že se jedná o průměrnou hodnotu. Samozřejmě, to je jistě správný argument. Ale na druhou stranu to průměrná hodnota být musí. Je to určitý nedostatek tohoto řešení, já pokud třeba budu naprosto štíhla, tak budu pod tím průměrem, eh, či naopak, ale bude to určitě aspoň určitá věc, které se můžu nějakým způsobem držet. Byla jsem například v Americe a tam je to podobně. Tam mají také tu doporučenou denní dávku, eh, pak tady má, mají to procento té doporučené denní dávky a myslím si, že to je opravdu ta nejlepší informace, které můžeme spotřebiteli poskytnout. Není to matení spotřebitele a není to ani to, že bychom rozhodovali za něj. Děkuji, Anjo. Nyní máme tady pana Brudeleho z komise a pak ještě jednou dostane slovo paní Šaldemose. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především musím vzdát hold paní Verde, která udělala tuto zprávu za předchozího života výboru. Komise se tím zabývala a samozřejmě budeme také spolupracovat i s, vlastně s vámi, pokud budete potřebovat další informace. Jenom pár slov k těm několika výstupům, které tady proběhly. Co se týče GDA, je pravda, že to je určeno pro, řekněme, průměrného občana, ale je to hlavně proto, aby každý dostal informace, aby každý věděl, co vlastně spotřebovává. A nechceme tímto značením vychovávat, nějak eh, poučovat spotřebitele, protože spotřebitel tu informaci, vlastně tu, tu výchovu musí dostat od jinut. A to značení by mu mělo jenom pomoci vědět a vybrat si podle toho, co chce. Další bod, to jsou ta červená, světla, zelená a podobně. Já jenom připomínám, že my jsme nechtěli ten systém Eh, červené, zelené, oranžové. Každý členský stát si musí vybrat. My jsme to vnucovat nechtěli. Čili každý stát si vybere jeho, to, co odpovídá jeho tradicím, jeho systému. Proto jsme nechtěli vnucovat jediný systém. Mysleli jsme si, že je důležité, aby každý členský stát podle svých zkušeností a podobně mohl vypracovat systém, ale systém, který samozřejmě by jaksi pomohl i ostatním se v tom vyznat. Můžou to být hvězdičky, můžou to být ty, ty červené, zelené nebo jiný systém, nějaké klíčky podobně. Každý stát podle našeho návrhu bude mít možnost volby určení si svého systému. A protože možná, že v členských státech ta červená prostě je vnímána určitým způsobem. Jsou tu asociace spotřebitelů nebo distributorů, které s tím už pracují, tak samozřejmě na, na té které zemi, aby si to zvolili a informovali ostatní členské státy, aby tomu všichni rozuměli. Co se týče seznamu ingrediencí, víte, že a původu, to je velká diskuse. Ať už je to původ, je to velká diskuse, odkud to mm, vlastně pochází. My jsme nechtěli zavést povinný systém, pokud ovšem nedochází k balamucení spotřebitelem. Ten eh, systém by měl být dobrovolný, pokud tedy nebude spotřebitel klamán. A samozřejmě, pokud jde o zpracované zboží, tady jsme hovořili o pice, tak to poslední zpracování je to, co pro nás platí, i když jednotlivé součásti ingredience pocházejí z celého světa. Já nevím, rajče na pice může bohužel být třeba z Číny. Bohužel, protože také produkujeme rajčata samozřejmě, takže tady celkem souhlasím s osobami, které, eh, jak se říkají, že je potřeba zamezit eh, takovému převozu z kontinent na kontinent. Jeden z bodů, u kterých je důležité se pozastavit, je, že my vlastně neregulujeme pomocí tohoto návrhu nařízení produkty etické, jako etickým způsobem, to je jiná regulace, nebo které mají nějaký dietní účel, tady hovoříme o tradičních produktech. To je samozřejmě velk, široké, široká veřejnost, to jsou potom děti, starší osoby, alergici, diabetici, sportovci. Čili toto značení těch šest prvků, to znamená Eh, ta sůl, cukr, tuky a tak dále, tam ta procenta uváděná právě pomocí GDA jako každodenní doporučení, tak každý by se v tom měl mít možnost vyznát a podle toho si vybrat. Samozřejmě nikdo o tomto bodu nehovořil, protože tady je možná jednohlasnost, ale jeden ten bod, na kterém hodně trváme třeba velikost písma. To je také často kritizováno, ale toto značení musí být čitelné. Jako příklad tato, tato lahvička vody. Já myslím, že málo kdo z nás přečte to, co je tam na té lahvičce napsáno. Navíc modrá na modré, voda skoro modrá, tak je to opravdu špatně čitelné. Čili to je to, co chce přinést náš návrh, totiž abychom nakonec měli značení, které nezabere příliš mnoho prostoru, které bude částečně tedy ze předu a částečně ze zadu toho balení. Samozřejmě tady nehovořím o kulaté lahvi, ale o čtvercovém balení. A je důležité, aby všechny tyto informace prostě spotřebitel dostal. Čili to bylo pár slov paní předsedkyně eh, o úvahách, které vedeme na této, této fázi vývoje. Thank you, sir. Děkuji vám. Paní Šaldemoze, prosím. Jamen, tak for de rigtig mange bemærkninger. Øh, děkuji za tu řadu podnětů, kterou jsem obdržela. Vypadá to, že to nebude jednoduché rozhodnout, jakým způsobem budeme postupovat dál. Máme zde ve hře celou řadu zájmů, různé názory, někdy jsou určovány stranickou politikou, někdy různou kulturou a také různými tradicemi v členských státech. A přitom se jedná o něco, co nám všem leží na srdci, a to tím jsou potraviny. Ještě pár slov ke GDA, takový příklad, který by to jasně ukázal než můj první případ. Když si vezmeme sklenici mléka nebo sklenici Coca-Coly a postavíme je proti sobě a použijeme to označení GDR, které navrhla komise, tak eh, ta sklenice Coca-Coly bude pro spotřebitele vypadat Eh, lepší a zdravější než sklenice mléka, protože v mléku je tuk, tuk je něco negativního, takže tady musíme opravdu si dát velký prosor, pozor, abychom spotřebitele nemátli, ale abychom, musíme, abychom mu poskytli opravdu dobrý návod. Myslím si, že dnes asi už v té debatě pokračovat nebudeme. A slyším, že debata pokračuje. Navrhuji tedy, abychom eh, svolali jednání stínových zpravodajů o té staré zprávě a podíváme se na to, zda budeme moci něco převzít, abychom nemuseli začít zcela od začátku a musíme si rozmyslet, zda bychom nalezli třeba dvě nebo tři klíčová témata, které bychom potom propracovávali blíže. Samozřejmě, že každý člen výboru má možnost předkládat své vlastní pozměňovací návrhy, to je jasné. Chci říct si pouze toto. Já zastávám tento názor. Ta informace o té nutriční hodnotě, o těch látkách, eh, má pomoci spotřebiteli. Nemá to být informace pro eh, firmy, pomocí které budou ten produkt prodávat. Ne, to má být pomoc spotřebiteli, jakýsi pokyn spotřebitele, aby věděl, co má nakupovat pro svou každodenní potřebu. Ještě jednou děkuji za diskuzi. Děkuji vám mnohokrát, paní Šaldemóze, děkuji kolegům, děkuji expertům, děkuji sekretariátům i tlumo, sekretariátu i tlumočníkům. Já mám už hlad, budeme pokračovat zase odpoledne a doufejme, že budeme mít k obědu eh, hodně zeleniny, mléčných výrobků a přeji vám dobrou chuť.